i také členům polského parlamentu, poslancům polského parlamentu, především místopředsedovi zemědělského výboru a výboru pro rozvoj venkova polského parlamentu, pan Pomajda, a také dalším dvěma poslancům výboru pro zemědělství a rozvoj venkova polského parlamentu, pánové Heikler a Garbonský. Děkuji také za přítomnost regionálnímu ministrovi Castilla Manchi pro zemědělství Jose Luis Martínez Guayaro. Děkuji vám všem, že jste mezi nás přišli. Drazí kolegové, v uplynulých měsících jsme měli několik příležitostí k tomu, abychom se podívali na budoucnost společné zemědělské politiky. Dnes jsme se dostali opravdu k jádru debaty. Dnes jsme zodpovědní za to, abychom vytvořili společnou zemědělskou politiku, která bude schopna uspokojit četná očekávání našich občanů a čelit tak novým globálním výzvám které se dotýkají moderní společnosti. Ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin, pohoda zvířat, kvalita naší produkce. V tomto kontextu zemědělská politika v budoucích letech bude muset hrát klíčovou roli. To znamená především, že budeme pokračovat v modernizaci společné zemědělské politiky, která byla zahájena v roce 1992. Pak se pokračovalo v roce 2000 a s Fischlerovou reformou v roce 2003. Jsme také zodpovědní za to, abychom pracovali na ambiciozní reformě která zhodnotí příspěvek zemědělství a venkovských oblastí k řešení velkých výzev dnešní doby. Je to perspektiva, která by měla být schopna spojit eh, produkci a poskytování veřejných statků a služeb ze strany zemědělců a také hospodářskou udržitelnost, protože to vše je nutné k tomu, aby se zachovala kontinuita zemědělské aktivity na celém evropském území. Za tímto účelem řízení tržních rizik, ochrana a kvality potravinářských a zemědělských výrobků, rozvoj nástrojů smluvní ekonomiky, to jsou jen některé z cest, jimiž se můžeme ubírat. V Evropě, kterou budujeme, Zhodnocení tohoto zásadního okruhu není vždy mezi prioritami. Jak o tom svědčí práce parlamentu, která nám v minulých dnech umožnila zdůraznit dokument 2020, který byl potvrzen komisí, kdy jsme také požádali o důležité změny. Tento výbor a celý parlament chtěli říci, že Evropa chce vést cestu, abychom čelili těmto velkým výzvám. A Evropa si nemůže dovolit neinvestovat do této oblasti, která je prioritou ve všech jiných částech světa. S Lisabonskou smlouvou jsme navíc v historické fázi, kdy rozšíření působnosti spolurozhodování i na zemědělství dává nám, parlamentu, aktivní roli v legislativním procesu a umožňuje nám posílit demokratický profil rozhodnutí, která budeme přijímat v budoucnosti. Jsem přesvědčen, že dnešní slyšení je dobrou příležitostí k tomu, abychom prohloubili své úvahy a nabídli dnešní debatě nové impulzy k tomu, aby se definovala společná zemědělská politika, která bude schopna čelit výzvám, které má naše společnost před sebou. A nyní předávám slovo zpravodaji Georgiu Lajenovi a přeji vám všem hodně úspěchu v práci. Georgi, máš slovo. Uh, thank you, uh, Uh, uh... Děkuji, pane předsedo, já bych navázal na vaše myšlenky, když zopakuji, že se těším na naší diskusi a chci poděkovat kolegům, kteří již reagovali na můj pracovní dokument, který jsem předložil před několika týdny. Reforma SZP je skutečně velkým úkolem a velkou výzvou pro naši Eh, náš výbor a <clears throat> to v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, která má dává nové odpovědnosti a že jsme, že jsme připraveni tyto odpovědny, eh, odpovědnost nést a <clears throat> vyrovnat se s tím, co pro nás eh, přinese 21. století. Já bych chtěl zmínit, které jsou ty hlavní výzvy, které vidím a které jsem zapracoval do toho dokumentu a pak si vyslechneme další mluvčí. Hlavní první výzvou, kterou si musíme uvědomit, je ekonomická a finanční krize a tlak, který to vyvíjí na rozpočet, jeho velikost a kolik by mělo být přiděleno Evropě, kolik by mělo být z toho předěleno na společnou zemědělskou politiku. Druhá věc, která s tím souvisí, je zajištění spravedlnosti přes e, všechny, tedy ve všech členských zemích a všem e, zemědělcům, což je zase zase něco, co budem, pro co budeme muset nacházet konkrétní řešení. Třetí největšímu úkolu je nárůst počtu populace a tudíž nutnost všechny uh, Eh, všechny nakrmit, tedy zajištění potravinové soběstačnosti. Eh, není to eh, poprvé, co tomu tak je, ale vždy se s tím zemědělství dokázalo vyrovnat. Jaký nyní ovšem je ta, ten požadavek na větší objem potravin se potýká ještě s dalšími změnami, jako jsou klimatické změny, nedostatek vody a hlavně snížení energetické náročnosti oblasti, protože potřebujeme vyprodukovat potraviny za méně, při eh, méně, při méně energetické zatížení eh, eh, to je <clears throat> skutečně velké omezení, která máme dnes před sebou a jakým způsobem je provést, provést udržitelnou formou. Musíme také jako součást těchto úkolů zajistit udržitelnost našich politik, abychom mohli eh, ty veřejné statky poskytovat trvalé eh, a zajistit přitom ochranu životního eh, prostředí. A to je opět další omezení či další nárok, který je kladen na zemědělství při narůstající poptávce. A v této konkrétní věci musíme prokázat, že SZP je skutečně součástí řešení a ne součástí problému. Máme určitá řešení, která se objevují ve strategii 2020, ať je to zelené zemědělství, klimatická změna. Ve těch všech těchto věcech hraje zemědělství podstatnou uh, úlohu a my to musíme v naší zprávě dokázat, totiž, že máme řešení na problémy 21 století a musíme stvrdit, že eh, zemědělství je součástí řešení, nikoli pod problému. My musíme <clears throat> přitom nadále v rámci společné politiky plnit tu tradiční úlohu, to znamená za, zajistit konkurenceschopnost proti dotovaným konkurentům, zejména těm ze Spojených států, to je hlavní úloha a zajistit to, že e, zemědělská produkce skutečně probíhá po celé Evropě, to je další priorita, další, kterou musíme zachovat a zajištění kvalitních potravin, zajištění péče o zvířata při té takové produkci, čili poptávka po, eh, po kvalitních potravinách a zajištění kvalitních eh, potravin je hlavním, dalším hlavním úkolem. To jsou některé ty výzvy a úkoly a doufám, že naši experti na ně přinesou eh, obě, odpovědi, jakož i kolegové, protože zatím předkládám jenom pracovní dokument k diskuzi a těším se na tuto diskusi. Děkuji. Molto bene, grazie George. Děkuji Georgi Lajonovi. Děkuji ti, Georgi, za tvou prezentaci. A hned dáme slovo zástupci komise. Slovo má Tasos Haniotis. Prosím. Chairman, and thanks for the opportunity to bring... Děkuji a děkuji za příležitost vyslovit několik eh, slov k výhledům společné zemědělské politiky po roce 2013. Jsou to výhledy, které skutečně souvisí i s navýšenou a s důležitější úlohou parlamentu Zatím nemáme žádné konkrétní návrhy, nicméně obecné směřování budoucnosti politiky už vedlo k veřejné diskusi, která se točí kolem dvou otázek. Potřebujeme skutečně společnou zemědělskou politiku a e, většinou se shodneme na tom, že asi ano, ale za druhé potřebujeme tu dvoupilířovou strukturu. Já e, se vyjadřuji ano ve smyslu obou těchto otázek, protože e, společná zemědělská politika by měla činit to, co činí od 90. let, to znamená přizpůsobovat věnovat se eh, budoucím výzvám a problémům a pomáhat v tom zemědělcům. Eh, současná situace je taková, že je potřeba zemědělství přizpůsobit dopadům jak ekonomické krize, tak klimatických změn a to za omezených rozpočtových prostředků. Ve svém krátkém vystoupení se zaměřím jenom pouze na ty dva aspekty budoucnosti, to znamená klimatická změna a ekonomická krize. První otázka, kterou si musíme položit, zda obě tyto aspekty jsou relevantní pro budoucnost SZP, zejména v kontextu, eh, který eh, vede k volatilitě cen po eh, když jsme za poslední roky viděli jak nárůst, tak prudký propad cen Eh, dopad krize na eh, zemědělství je eh, <clears throat> tvrdší, než jsme si mysleli, protože máme nižší ceny a vyšší náklady a dále potom zabezpečení potravin po celo, na celosvětové úrovni. To není navázáno pouze na klimatické změny. Tak, jak to zmiňoval již pan Lyon, bylo nedávno zmíněno, že se předpokládá, že bude potřeba třeba nárůst o 70 procent posledních 40 let to vzrostla produkce 140 Není to tedy jenom zvýšena eh, poptávka, ale jsou to tady omezení na straně té, té vstupní na straně dodávky, řešení této výzvy a odpověď na to, zda oba tyto aspekty ovlivní budoucnost CZP, to má dopady i na způsob řešení či přístup, které, eh, který budeme mít, jaké jsou nástroje SZP. Pokud jsou oba tyto faktory relevantní, tak se eh, musíme Eh, přesvědčit, nebo musíme věřit, že dvo, eh, eh, dvojitá role přímých, přímých pladeb bude nadále platit, tak jak platí dosud. Ti, kteří se domnívají, že v dlouhodobého hlediska bude jenom klimatická změna relevantní a potom by přímé platby řešily pouze poskytování veřejných statků. Eh, poskytování veřejných statků by mělo být základem eh, zemědělské politiky v budoucnosti, ale to je eh, <clears throat> třeba nazírat i tedy s tím vytvářením soukromých statků, které zemědělství produkuje ať jsou tyto soukromé či veřejné statky, ať se dopl, aby se doplňovaly, to závisí na politikách. Pokud nebudeme mít společnou zemědělskou politiku, budeme mít nadále zemědělskou produkci ale tato produkce bude koncentrovanější, sníží produkci eh, veřejných statků a kvůli eh, a povede k opouštění země a vylidnění eh, venkova. Právě SZP na celoevropské úrovni zajišťuje rovnováhu jak územní, tak i jinou. Další věc je eh, je rozměr, který na, nabývá důležitosti po ekonomické krizi. Ztráty zemědělství za rok 2008 2009 vedly k těm kumulativním ziskům, které plynuly z reform od roku, 2000, od roku 2004. Tento vývoj nemá co dočinit se zemědělskou politikou a má velmi málo co dočinění s rozvojem zemědělských eh, trhů. Je to eh, součást toho, že došlo k prudkému nárůstu cen, výkupních cen a co se jeví jako paradox, kterému se eh, říká potravinová <coughs> krize, kterým je popisován ten dramatický nárůst eh, a potom dramatický poklet výkupních eh, cen. Tím došlo k dvojitému snížení příjmů v eh, zemědělství a to na všech třech komoditních trzích zemědělském a těch dvou dalších. Toto snížení příjmů ovlivnilo některá odvětví velmi Eh, velmi eh, silně, zejména mlékárenství je třeba udržet některá tradiční zemědělská opatření jako takovou bezpečnostní síť. To <clears throat> dalo důležitost, eh, dalo další důležitost otázce fungování potravinového řetězce a bezpečnostní síti pro příjem, tedy jakémusi rizikovému eh, managementu. To by mělo být budoucností SZP. Eh, systém jednotných plateb. Tento systém poskytuje dostatečnou bezpeč, síť zajištěného příjmu a je společně s poskytováním veřejných statků eh, které jsou produkty zemědělství. Abychom naplnili cíle po roce 2013 a přitom zachovali to, čeho jsme již dosáhli, je třeba učinit další úpravy ve směru k harmonizaci podpor. Nemůžeme mít takovou distribuci mezi, mezi eh, zemědělskými podniky a zeměmi, která vychází z historické produkce a potřebujeme se eh, spíše vydat cestou konvergence hospodářství jednotlivých farem a jednotlivých eh, zemí musíme se <clears throat> zamyslet nad eh, těmi kritérii a na eh, tom, jaká, jaká je určitá Um, jaksi mezera či propast mezi tím, jaká je stávající situace a čeho chceme dosáhnout. Podle našeho názoru by tyto platby stále měly řešit dvě základní věci. Podpora příjmu a podpora produkce veřejných statků. To umožní, aby <coughs> opatření na rozvoj venkova, zejména ta vyrovnávající se s klimatickými země, zeměmi, že aby tato opatření do doplňovala reformu SZP a umožnila členským státům, aby si vybrali z celého balíčku různých řešení a nástrojů a tím zajistili konkurence, eh, schopnost, eh, udržitelný rozvoj venkova celá řada nástrojů SZP, včetně přímých plateb, bude v i v budoucnosti důležitá pro to, abychom jak veřejné, tak soukromé statky dodávali cestou zemědělské produkce a zajistili tři cíle. Za prvé zabezpečení potravin, tedy udržením produkční kapacity zemědělství, aniž by tím byla <clears throat> dotčena volba produkce. Za druhé posílení všech tří aspektů aspektů zemědělské ekonomiky, tedy eh, země, ekonomického eh, aspektu environmentálního a sociálního. Děkuji. Děkuji, Tasosi Haniotisi. Je důležité, abychom zahájili tento ambiciozní projekt eh, na základě jasných myšlenek. Teď zahájí první panel našeho slyšení. Nejdříve tedy dáme slovo zemědělcům a venkovským společenstvím. Proto tedy žádám Gerda Sonleitnera, místo předsedu výbory profesních zemědělských organizací KOPA, aby se ujal slova. Prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Děkuji vám za příležitost, že vám budu moci představit pohled evropských zemědělců na budoucí vývoj společné zemědělské politiky po roce 13. SZP je dynamičtější a modernější než její pověst byla v posledních deseti letech hluboce reformována a evropské zemědělství ukázalo, že umí pružně reagovat na očekávání a potřeby společnosti. Evropské zemědělství zlepšilo zabezpečování potravinami a také dodržuje přitom zásady ochrany životního prostředí a hospodářských zvířat. My jsme se také rozšířili o aspekt rozvoje venkova v zemědělské politice jsme toho dosáhli hodně a jsme na dobré cestě. Tato cesta ovšem konsekventně musí být eh, pokračována také po roce 13. Máme zemědělství, eh, které zaměstnává zhruba 40 milionů lidí, zejména v malých a středních podnicích na venkově. Zemědělství je tedy garantem rozmanitosti našeho venkova. Zemědělství nabízí svým obyvatelům a hostům, návštěvníkům atraktivní a rozmanitou kulturní krajinu. Čím je to dáno? Je to dáno nikoli pouze spotřebitelskými cenami, které od poloviny desetiletí zrostly zhruba o 47%, nicméně ceny pro, pro prvovýrobce pouze o 27%. Kdybychom se spolehali pouze na trh, pak by multifunkční evropské zemědělství, které v Evropě většinou chceme, nebyli schopni udržet. Politika uznala roli Eh, multifunkční roli zemědělství a byla také ochotná dát k dispozici prostředky, které jsou k tomu potřebné. Evropská komise eh, vydala studii, ve které se říká, redukce plateb z prvního pilíře vede na jedné straně k intenzivnějšímu využívání půdy eh, na hlavních a na odlehlejších místech. Počet zemědělských podniků by se dramaticky snížila a dále by se rozšířila propast mezi příjmy ze zemědělství a z jiných sektorů. Příjmy zemědělců eh, činí v průměru zhruba pouze 50 příjmů v jiných srovnatelných sektorech. Dvě třetiny jejich příjmů pochází přitom z vyrovnávacích plateb, téměř polovina pochází z plateb prvního pilíře. Tyto čísla ukazují a dokazují, že zemědělci za svou práci ve výrobě potravin a v zachování kulturní krajiny jsou eh, nedoceněni a jsou ohroženi. Bez ohledu na to zemědělství čelí novým výzvám. V důsledku klimatických změn hrozí zredukce, případně hluboké změny eh, v produkci potravin, a to v souvislosti s rostoucí eh, populací. Zároveň eh, sledujeme rostoucí podnikatelská rizika a volatilitu cen. Eh, jaké závěry z toho vyvodit po roce 2013? Základní struktura SZP s prvním a druhým pilířem a přiměřeným financováním musí zůstat zachována Úpravy po roce 2013 se musí soustředovat na zlepšení hospodářské situace zemědělců a je třeba posílit jejich postavení v potravním řetězci a posílit jejich konkurenceschopnost. Potřebujeme nová konkrétní opatření, eh, která by čelila výzvám klimatických změn a volatility cen navrhují se následující čtyři aspekty. Za prvé, evropští zemědělci žádají opatření k zajištění lepší a stabilnější funkci trhu. Přibývají tržní rizika a volatilita cen. Krize za posledního a půl jasně ukázala, že politika má pouze omezené nástroje, aby k tomu mohli čelit. Současná opatření kopa a košeka eh, jsou nedostatečné a potřebujeme nová opatření. Tam eh, na těchto úrovních se nyní eh, jedná o různých vhodných nástrojích, například posílení organizací zemědělců, posílení jistoty a kompenzace ztráty příjmu a řídící instrumenty na národní úrovni. Za druhé, musíme posílit postavení zemědělců eh, v výrobě potravin. Eh, tady je třeba přeskoumat konkurenční politiku. Tržní síly eh, mezi obchodníky, diskontními obchodníky a zemědělci ztratili svoji rovnováhu. Potřebujeme více transparentnosti na jednotlivých stupních tohoto řetězce, potřebujeme modernější odbyt, modernější nástroje na podporu exportu a lepší zajištění lepší orientace spotřebitelů. Dále za třetí potřebujeme opatření k zlepšení konkurenceschopnosti zemědělců a pomoc e, při čelení nových výzvám. Eh, k tomu potřebujeme posílit opatření ve druhém pilíři, opatření na přizpůsobení klimatickým změnám, posílení výzkumu a eh, další opatření na zachování biodiverzity a hospodaření s vodou. Za čtvrté, budoucí podoba systému eh, přímých plateb. Jak to zde vypadá? Přímé platby, to je jedna z nejobtížnějších otázek pro zemědělskou politiku po roce 13. Nové členské země eh, chtějí, eh, žádají tedy rovné platby v celé EU. Ovšem bez zvýšení rozpočtu EU eh, by to vedlo k velkému přerozdělování v rámci EU. Já myslím, že potřebujeme férový systém pro všechny zemědělství všech členských zemí. Například by bylo možné opřít platby o objektivní eh, kritéria, jako je třeba příspěvek k veřejným statkům, produkci veřejných statků a také k nákladům. Dámy a pánové, eh, společná zemědělská politika eh, se často popisuje jako cosi velice drahého, hovoří se hodně o nákladech, ale nikoli o přínosech. Já myslím, že my musíme eh, společnosti a spotřebitelům vysvětlit, jaký je smysl této politiky a sice to, že máme eh, dostatek eh, v širokou paletu potravin za dostupné ceny, máme atraktivní kulturní krajinu, zemědělský prostor, venkovský prostor, svobodu, mír a demokracii v Evropě. Já myslím, že toto je tím nejlepším zúročením a nejlepším přínosem pro všechny v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Molto bene, grazie. Děkuji. A nyní pokračujeme. ještě pořád v panelu, který je věnován hlasu zemědělců a venkovských společenství. Rafael Hernández, člen, člen představenstva Evropského koordinačního výboru hnutí Lavia Campesina, má nyní slovo. Prosím, Rafaeli. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji členům zemědělského výboru za tuto příležitost abychom zde mohli vystoupit jménem Evropského koordinačního výboru Via Campesina. Především děkuji panu Martinu Hauslingovi. Toto je příležitost, které chceme využít. Abychom zviditelnili tuto organizaci zemědělců 27 zemí, milionu zemědělců z celé Evropské unie. A chceme zdůraznit důležitost této příležitosti, kdy můžeme předložit své návrhy. Jedná se totiž o klíčový moment. Je to moment určité přechodné fáze a my toho chceme využít, ale apelujeme také na zodpovědnost europoslanců a především členů zemědělského výboru. Jsou zodpovědní za to, aby přispěli ke zlepšení podmínek zemědělců v Evropě. Víme, že jsme dospěli ke konci jedné etapy společné zemědělské politiky, která neuspěla v některých aspektech, kde jsou jasně poškozováni zemědělci i spotřebitele. A je to důležité zdůraznit, protože některé z cílů nejsou dosaženy. Například eh, dosažení spravedlivé životní úrovně na venkově, stabilita trhu, zaručení toho, že spotřebitelé budou mít přístup ke statku. Vidíme, že venkovská populace stárne, vidíme, že mladí se čím dál hůře začlenují do aktivit a to je právě realita. V tomto kontextu my předkládáme návrh který souvisí s otázkou potravinové bezpečnosti. My ale jdeme ještě dále. Hovoříme o tom, čemu říkáme potravinová soběstačnost a to je velmi důležité. My bychom byli rádi, kdyby od roku 2013 se nepoužívalo pouze slovo SZP, aby se hovořilo o společné zemědělské a potravinové politice Evropské unie. A právě tento postoj, který my předkládáme dnes odpoledne, usiluje o to, abychom řešili výzvy Evropské unie, které jsou obsaženy v agendě 2020. Jedná se o klimatickou změnu, o vytvoření ekonomického, sociálního a environmentálního modelu, který bude udržitelný. A samozřejmě v Evropě, která trpí nezaměstnaností, bychom chtěli dosáhnout toho, aby zemědělství bylo místem, kde právě lidé mohou najít práci. Jde o to, proč se produkuje, kdo produkuje a jak produkuje. jasné, že cílem produkce nebo cíl produkce musí být jasně zaměřen na to, aby se krmila populace v Evropě, abychom nasytili naši populaci a ne nutně, abychom vyváželi, protože když se budeme zaměřovat v střednědobě nebo dlouhodobě na výva, vývoz, tak to bude neudržitelné, protože závislost na palivech pro transport je samozřejmě také neúnosná. No, ale musíme odpovědět na to, kdo bude produkovat, jak bychom měli produkovat. Je jasné, že je to evropské rodinné zemědělství, které může nejlépe reagovat na tuto výzvu. A že zajištění potravin to je spíše politická výzva než technický problém. Je to spíše distribuční problém než otázka zvýšení produktivity nebo nekontrolovaného navyšování produktivity. A právě na tomto fóru hovoříme s lidmi, kteří vykonávají politickou činnost a kteří jsou zodpovědní za to, aby přinesli odpovědi na tyto otázky. A třetí otázka, kterou musí SZB přinést, je, jak bychom měli produkovat. My v našem koordinačním výboru máme za to, že prioritou by mělo být snížení dopadu na klimatické změny, na oteplování planety, zachování biodiverzity a náhrada současného modelu. Proto přinášíme určité návrhy, jak toho dosáhnout. A za prvé, musíme mít stabilní ceny, které umožní zemědělcům, aby žili ze své činnosti. Už to také uznal zástupce komise. A nedávno se o tom také hovořilo v jednom sdělení. Hovořilo se o lepším potravinovém řetězci. Muselo se uznat, že zde existují snahy zneužít dominantní pozice velké distribuce a proto my předkládáme některé konkrétní návrhy. Za prvé, nový rámec musí obsahovat regulační opatření, které budou regulovat produkci a zemědělské trhy. To je naprosto základní. Musíme přesměrovat ty produkce, které jsou nadbytečné a navýšit ty, kde je deficit, kterých je nedostatek. Musí se zvýšit transparentnost v celém potravinovém řetězci. Vyžadujeme lepší distribuci, rozdo, rozležení, rozdělení příjmu v rámci potravinového řetězce, proto je nutné stanovit minimální ceny zemědělských produktů v krizovém období. A proto je nutné omezit nebo změnit současný systém zákona konkurence. Je nutno omezit eh, zisky v celém řetězci, protože není možné, aby dále trvala tato nerovná a nespravedlivá situace, kdyby probíhaly jednání, která nebudou řízena principy fair play. Kromě toho je nutné posilovat a podporovat způsoby přímého prodeje. To bude znamenat, že budeme mít eh, normativní rámec, který dá větší pozici spotřebitelům i zemědělcům. Spotřebitel dostane právo vybrat si, jaké potraviny chce. A také bude moci ovlivnit uhlíkovou stopu těchto potravin. Je úplně neuvěřitelné, že když se podíváte na regály evropských supermarketů, tak průměrná vzdálenost, kterou museli výrobky urazit, než se na tyto regály dostali, jsou 8000 kilometrů. Pokud jde o vztahy Evropské unie s ostatním světem v rámci společné zemědělské politiky a zemědělské politiky vůbec, tak zde bych rád zdůraznil, že právě potravinová soběstačnost eh, není nebo neznamená uzavření hranice Není to opozice nebo odpor proti výměně. Každý region světa má právo produkovat specifické výrobky, s nimiž může obchodovat. Nicméně, ve Via Campesíně máme za to, že je důležité, nebo že potraviny jsou tak důležité, abychom nezáviseli na dovozu. V každém regionu světa základní potraviny musí být produkovány co nejlokálněji. Proto každý region musí mít právo se chránit, chránit se před dovozem výrobků za nízké ceny, které ničí jeho vlastní produkci. Na tomto základě požadujeme stanovení cel a výši cel, která by odpovídala produkčním cenám, výrobním cenám v Evropské unii nedávna dohoda s Marokem, která byla podepsána, nejenže nepřispěje k tomu, aby evropští občané měli levnější ovoce a zeleninu, ale naopak ještě zhorší situaci. Další příklad. Snížení cel, například u banánů, nebude přínosná ani pro spotřebitele v Evropě, ani pro výrobce v země původu. Když zaplatíte 20 euro za bednu banánu, tak eh, v Latinské Americe dostanou výrobci pouze 3 dolary za to bednu. A právě to vede ke zhoršování sociální situace. A my musíme být konzistentní. A vy, dámy a pánové poslanci, nemůžete mít dvojí morálku, nemůžete měřit věci dvojím metrem. Máme příležitost k tomu, abychom dosáhli toho, aby dobrá kritéria k produkci v Evropské unii, dobré podmínky a dobré požadavky byly uplatňovány také v zemích, eh, které nám budou prodávat své výrobky, aby se zlepšily jejich eh, výrobní podmínky, protože to je dobré nejen pro nás, ale i pro země původu. A proto je důležité, říci, že tato opatření nejsou přínosná ani pro ně, ani pro nás. Jsou přínosná pouze pro pět velkých nadnárodních společností, v případě tedy banánu, které kontrolují 95 světové produkce. Není tedy nutné přijímat opatření v tomto smyslu. A na závěr bych rád řekl, že je nutné odkázat na přímé podpory, které získávají producenti. Pokud budeme dostávat od trhu jenom 20 toho, co nám platí spotřebitelé, když tam budou tak obrovské rozdíly v maržích, tak dokud takovéto rozdíly budou existovat, tak abychom zachovali svou činnost, tak potřebujeme podporu. A proto je nutné orientovat tuto podporu na sociální, nebo tedy na zemědělské firmy, které hrají svou ekonomickou roli, environmentální roli a tak podobně. A na závěr, na úplný závěr, bych rád řekl, že tento navrhovaný model souvisí nejen se zájmy zemědělců, ale také s různými sociálními organizacemi občanské společnosti v EU. A nedávno byla podepsána potravinová deklarace, která je širokým odrazem toho, co požadují nejen zemědělci, ale také občanská společnost na úrovni EU. Děkuji. Bene, ringraziamo. Děkujeme Rafaelu Hernandezovi. A nyní předávám slovo Peteru Kendalovi, který je předsedou Národní unie zemědělců. Prosím. Děkuji. Děkuji výboru za pozvání, jakožto předsedu Národního svazu zemědělců Anglie a Walesu. Evropský parlament eh, nyní zaujímá klíčovou roli v budoucí debatě o zemědělské politice. Eh, já mám farmu 40 eh, mil na sever od Londýna, 20 km, 20 mil od eh, Cambridge. A já jsem čtvrtou generací farmářů na našem statku a samozřejmě by si tedy přál, aby bylo možné plánovat, plánovat investice a plánovat také dlouhodobé investice. Když jsme si vyslechli eh, pana Lajena, ty výzvy, které máme před sebou, je důležité dát eh, farmářům jakousi jistotu, jakýsi výhled, tak aby mohli plánovat dlouhodobé investice. Já eh, vím, že to znamená, že je třeba moudřeji využívat eh, naše zdroje. A my jsme tedy, máme teď ekonomiku založenou na uhlíku a to je pro nás další výzvou zemědělství si myslíme, že musí být skutečně ve středu pozornosti, když se budeme potýkat s těmi výzvami, které George Lyon tady popsal. Zemědělci ve Velké Británii a možná také jinde, my prostě chceme, abychom nebyli závislí na podporách. My chceme se dostat do lepší pozice a sice tak, aby trh Eh, spravedlivějším a udržitelnějším způsobem odměňoval zemědělce. My víme, že v Evropě je to tak, že eh, zemědělci jsou podporováni eh, z daňových výnosů a já myslím, že skutečně potřebujeme lepší způsob, jak podporovat farmáře. Prostě není možné, aby zemědělci byli na podporách závisí na věky. Nicméně současná krize eh, bohužel je situací, eh, kdy se ukazuje, že my tyto podpory potřebujeme a budeme je potřebovat ještě dlouhou dobu. Je třeba uznat, že my jsme v Evropě dosáhli velkého pokroku a to je třeba, aby nám svět přiznal. Já myslím, že je naprosto správně, že my jsme se zavázali k exportním restitucím, čili my jsme vlastně velice bohatým obchodním blokem a my si můžeme dovolit stimulovat produkci zde v Evropské unie a můžeme také naše nadbytečné produkty eh, umístěvat jinde ve světě. To ovšem je špatně, je to nemorální a my bychom měli najít nějaký lepší způsob interního řízení vlastního trhu. Když se zaměříme na eh, význam zemědělství a jeho rostoucí význam do budoucna, je třeba, abychom zajistili, abychom našli způsob, jak zajistit, že nebudeme deformovat trhy. A jestliže my věříme, že farmáři jsou schopni se obejít bez podpor v pilíři 1. Eh, měli bychom se podívat na to, co se vlastně stalo v roce 2008. Eh, byla krize a eh, výsledkem je obrovský protekcionismus. A to se týká nejen nás, to se týká také všech zemí po celém světě. Oni si prostě uvědomili země světa, že prostě si nemohou dovolit nechat zemědělství nechráněné a vystavené plnému působení tržních sil. Čili my skutečně jsme přesvědčeni, že Evropská unie musí lépe vysvětlovat daňovým poplatníkům, proč potřebujeme silnou zemědělskou politiku, takovou, která bude skutečně společná celé Evropské unie. A já jsem přesvědčen, že základním Eh, pilířem je, jsou přímé platby. Eh, jestliže po celém světě existují různé produční standardy a eh, výrobci z těchto oblastí mají rovný přístup na evropský trh, tak to je další zdůvodnění, proč máme podporovat své zemědělství. My skutečně Eh, musíme podporovat, my musíme eh, stimulovat produkci a musíme reagovat na vývoj na trhu, čili eh, ten pilíř jedna je tím pádem oprávněný. Navíc, když reagujeme na dění v přírodním prostředí, my můžeme mít skutečně sedm hubených let a sedm tučných let. A zemědělská politika to musí všechno sladit musí eh, se být schopna vyrovnat s tím, že budeme mít eh, nadvýrobu v, v řadě let a potom to bude zase jinak. A my bychom skutečně eh, měli, a to se vlastně říká, že bychom neměli toho tolik vyrábět v Evropě, to samozřejmě je možné, proto máme také decoupling. Ale já myslím, že je možné, aby zemědělství byly méně závislí na podporách v prvním pilíři, ale to znamená, že je třeba nejdříve opravit trh v oblastech, kde nefunguje. Čili já jsem skutečně proto, aby zemědělci se mohli spolehnout na spravedlivější a lépe fungující trh. A čili jak bychom vlastně mohli zvýšit efektivnost fungování trhu? Je naprosto zásadní, aby Eh, to, když se zvyšují ceny spotřebitelům o 47%, zatímco pro výrobce za stejné období pouze 27%, tak eh, ty zisky, eh, která dostávají obchodníci, ty jsou naprosto přehnané. A jestliže chceme, aby zemědělci dostali svůj spravedlivý díl, tak musíme zajistit, aby trh fungoval spravedlivě a efektivně. A já si myslím, že tady je prostor pro to, aby se angažovala komise. My například ve Velké Británii bojujeme za spravedlnější smlouvy, zejména v mlékařství. A maloobchodníci si začínají uvědomovat, že výroba mléka, že to má skutečně velkou hodnotu, také třeba pro podobu venkova. A nyní se skutečně začínají do těch cen promítat i další aspekty, jako jsou eh, péče o eh, přírodní prostředí a tak dále. My skutečně musíme zajistit to, aby eh, celé to ziskové rozpětí, ty marže, které tam jsou, nespolikaly pouze obchodníci. Dále se musíme zaměřit také na označování potravin, aby výrobci viděli, co to znamená ty naše potraviny, které jsou vyrobené podle přísných standardů. Protože my tam skutečně do toho vnášíme spoustu práce, spoustu hodnoty, ale výrobci to, pardon, spotřebitelé to nevidí. Eh, další otázka je otázka naší vyjednávací, eh, vyjednávací pozice, tak abychom měli no, adekvátní vliv na evropské úrovni. A poslední věc, to je financování je skutečně velice důležité, abychom zachovali společnou zemědělskou politiku. A já si myslím, že nejdůležitějším prvkem jejího přežití je společná finanční podpora. Já se skutečně bojím, že by se to skutečně mohlo eh, rozbít na jednotlivé národní rozpočty. Členské země by mohly začít k tomu dodávat svoje prostředky zcela nekoordinovaně ale já věřím, že Evropský parlament využije maximálně svoji, svého vlivu, aby zajistili to, že politika, která se téměř stala eh, obětí svého 40-letého úspěchu, aby pokračovala dál, jak řekl George Lyon na začátku, my máme před sebou velice náročných 20, 30, 40 let. Budeme muset nakrmit světovou populaci v, dobí, v době klimatických změn a proto je důležité, aby Evropský parlament se zasadil co nejvíce k tomu, aby se to uskutečnilo. Bene, grazie a Peter Kent. Děkuji Peteru Kendallovi a doplníme vystoupení odborníků z řad zemědělců Albertem Jánem Matem, který je bývalým poslancem zde v Bruselu. Alberte, máš slovo. Okay. Dank u, eh, voorzitter. Ook dank voor eh, de uitnodiging. Het is eh, goed om veel oud-collega's hier weer te zien. Já jsem velice rád, že se tady setkávám s bývalými kolegy a je dobře, že si s vámi mohou promluvit o budoucnosti společné zemědělské politiky. Já bych chtěl začít tím, že poblahopřeji kolegům eh, ze zemědělského výboru ke schválení Lisabonské smlouvy, nebo tím se stáváte spolu zákonodárci také v oblasti společné zemědělské politiky. Já hovořím jako člen LTU z Nizozemí. To je eh, z vás eh, zemědělců a zahrádkářů a my skutečně teď se díváme optimističtěji do budoucna, než kdyby to všechno bylo pouze v rukou rady. Dále bych vám chtěl poblahopřát k vaší eh, strategii Evropa 2020, poněvadž vy jste poprávu poukázali na to, že opravdu není nad inovativní sílu skrytou v zemědělství a zahrádkářství. Já si myslím, že to je skutečně věc, která v té strategii chyběla a že jste na to poprávu poukázali. Ale vraťme se zpátky k společné zemědělské politice. Společná zemědělská politika je nezbytná a nepostradatelná pro obyvatele evropského venkova. My hovoříme o odchodu obyvatel z venkova a jedna věc je jasná. Zemědělci a zahrádkáři, to jsou ti, kteří se starají o eh, venkovský prostor. A my nesmíme zapomenout na to, že tady bychom mohli přijít ohodně, když se podíváme, jak u nás pracují sedláci a zahrádkáři. Oni jsou opravdu eh, světovou elitou, pokud se týče péče o životní prostředí a zvířata eh, Musíme říci, že příjmy mnohých zemědělců jsou pod velkým tlakem, je tomu tak bohužel i také u mě doma v zemí, kde se hodně kritizuje výše rozpočtu a je způsob jeho rozdělování. A jedině, když najdeme adekvátní odpověď, bude mít společná zemědělská politika šanci přežít do budoucna a jde o to, abychom také po roce 2020 měli dostatečný rozpočet pro zemědělské účely. A já tady plně podporuji to, co řekl kolega Zonleiter a také Pierre Kellner. Pokud se týče eh, svazu nězozemských eh, sedláků a zahrádkářů, Eh, chtěl bych eh, říci, co by se mělo objevit v reformované společné zemědělské politice. Eh, ta by měla odměňovat to, co je důležité na trhu, ale co se dostatečně nehonoruje. To znamená biodiverzita, krajina, rozmanitost a tak dále. Tady se hovoří o možnosti financování přes druhý pilíř, ale to je skutečně jenom malá část těch nákladů, které skutečně vznikají. A dále potřebujeme přímou vazbu na legitimitu, posílení legitimity zemědělské politiky. A proto potřebujeme dostatek prostředků. To by mohla být ta správná odpověď je na to, abychom zabránili demontáži zemědělské politiky a vzniku ještě větších gigantických farem a e, negativních dopadů do e, biozemědělství a do podoby venkova. Poněvadž proto tedy je třeba, aby zemědělská politika odměňovala také za práci zelenou a modrou. Já si myslím, že je skutečně důležité, eh, aby Evropa mohla reagovat eh, na to, co je třeba, eh, zejména na rychle rostoucí poptávku po potravinách. Kolega Kettner hovořil o logickém vývoji, ale přesto se musíme postarat také o to, abychom zůstali konkurenceschopní na světovém trhu. A proto je nezbytné dávat určitou základní částku každému závodu. Očekává se, že bude třeba do roku 2050 zvýšit produkci potravin 80 a také v Eurobarometru eh, se ukazuje, že zásobování potravinami je Evropany považováno za velmi důležitou věc. Takže společná zemědělská politika de facto má v Evropě daleko větší podporu, než si mnozí myslí. Další bod, který si zaslouží pozornost, je konkurenceschopnost a inovace. To jsou totiž klíčové pojmy pro celosvětovou produkci potravin, která bude fungovat i v budoucnu. Samozřejmě máme nedostatek surovin, rostoucí poptávku po potravinách a proto potřebujeme eh, simulující, pardon, stimulující politiku v Evropě, která toto zajistí. Pak budeme moci lépe možná se dělit o zásoby, které máme ve světě. Eh, zemědělství může produkovat také vysokou exportní hodnotu. My jsme národní svaz a my jsme eh, za, odepsali smlouvu s naší vlastní vládou o trvalé udržitelnosti. Zavazujeme se k dvouprocentní úspoře energie eh, každý rok, o snížení produkce sleníkových plynů o 30 do roku 2020 a také o eh, větším rozšířování trvalé udržitelných zdrojů energie také existují oblasti, kde produkce potravin nemá dostatečně optimální podniky. Eh, tak, abychom udrželi života schopnost venkova, potřebujeme doplňující politiku a doplňující zdroje financování. A tady bych chtěl něco říci o kontrole trhu. Eh, zemědělství závislé na půdě potřebuje tržní stabilitu. A je to také důležité pro udržení rozmanitosti venkova. E, čili my potřebujeme jak e, dobytek, tak také e, rostlinnou výrobu. A tady skutečně potřebujeme určitou stabilizaci trhu. U obilního trhu máme nové instrumenty, které by byli schopni udržet, nebo snad budou schopni udržet eh, stabilní výrobu po roce 2013. A my počítáme také s tím, že přebytky v budování, tedy v pěstování, eh, tedy v výroby rostlinné, eh, se budou moci využívat pro produkci energie a doufám, že to také vydrží po roce 13. Eh, další otázka našeho vztahu k supermarketům a eh, k geneticky modifikovaným potravinám. Eh, pokud bychom více, spotřebo, více spolupracovali s obchodními řetězci, byli bychom tedy eh, také možná schopni stabilizovat eh, vlastní pozici a je pravda, že zemědělci potřebují trošku posílit svoji vlastní pozici vůči odbytovým řetězcům. Tady je třeba, abychom byli vlastní, abychom měli vlastní iniciativu a nečekali pouze, až komise něco schválí. Je důležité v rámci zachování rozmanitosti, aby evropské předpisy pro konkurenceschopnost eh, toto eh, toto respektovali, tak aby se náklady v celém řetězci rovnoměrně rozdělovaly. Eh, já bych ještě chtěl něco říct těm, kteří v Evropě dělají politiku. Eh, je třeba, aby zemědělská politika zůstala společnou politikou. Neakceptujte regionalizaci. Znamenalo by to pouze to, že by se stavili proti sebe eh, zemědělci z jednotlivých regionů. A to by nebylo dobré, neudrželi bychom vynikající kvalitu našich potravin a musíme se postarat o to, aby k tomuto negativnímu vývoji nedošlo. To by skutečně bylo špatné pro naši kulturu, pro naši soudržnost, pro naši rozmanitost. Proto je třeba zachovat skutečně společnou zemědělskou politiku a chceme se v tom spolehat na vás. Děkuji vám. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. Můžeš samozřejmě spočítat s naší podporou, určitě budeme pracovat na této věci. Tím jsme ukončili první panel a zahajuji diskuzi první část diskuze. Nejdříve dám slovo koordinátorům frakcí a potom všem ostatním, kteří se zapsali na seznam řečníků. Připomínám, že i hned eh, po této stručné diskuzi bude následovat druhý panel a potom závěrečná diskuze. Začnu tedy u Luise Capula Santose, který je uh, koordinátorem socialistů. Queria naturalmente começar por felicitar o Sr. Lyon por este seu pré-relatório. Děkuji. Chtěl jsem především poblahopřát našemu zpravodaji k jeho, řekněme, zprávě. Je to tedy opravdu velmi užitečná práce. Víme, že George Lyon tomu věnoval opravdu velké úsilí a je to dokument, který můžeme použít k zahájení diskuze. Rád bych poděkoval všem řečníkům a přivítat především naše bývalé kolegy. Je to vždycky velké potěšení vidět je znovu mezi námi. Drazí účastníci tohoto semináře, dámy a pánové poslanci, všichni víme, že současná doba, kterou prožíváme, je pro Evropu i pro svět velmi obtížná. Hospodářství i společnost eh, prožívá velmi těžké chvíle a právě v těchto těžkých chvílích eh, se objevují velké příležitosti. A my máme velkou příležitost. Eh, příležitost reformovat společnou zemědělskou politiku, která je určitě jednou z nejúspěšnějších evropských politik, ale kterou je třeba přizpůsobit současné době, kterou prožíváme. Jak už jsem říkal, jedná se o velmi složitou dobu. Jedná se o dobu, kdy se snažíme omezit rozpočet společenství. Samozřejmě nikdo neusiluje o zvýšení evropského rozpočtu. A je zde velký počet příjemců vzhledem k nedávnému rozšíření Evropské unie. Počet zemědělců se zdvojnásobil, zatímco rozpočet se postupně snižoval, takže je zde velká zodpovědnost a potřebujeme také velkou fantazii ze strany nás všech. Doufám, že parlament, vlády a komise budou schopni čelit této velké výzvě, ale jsem optimista, pane předsedo, protože konstatuji, že jsou zde v podstatě shodné názory na některé ze zásadních otázek. Například široké politické spektrum chce zachovat společnou zemědělskou politiku. A já doufám, že tento konsensus povede k tomu, že bude odmítnut jakýkoliv pokus o renacionalizaci. Nemůžeme být pro spolufinancování. Tedy spolufinancování je možná nej kontraproduktivnějším nástrojem, zrovna když chceme racionalizovat v tak obtížné chvíli, v tak obtížné době, jakou prožívají některé členské státy z hlediska svých národních rozpočtů. Takže jakou SZP chceme? Chceme spravedlivější společnou zemědělskou politiku, rovnější společnou zemědělskou politiku, která bude lépe přijímána naší společnosti. Potřebujeme tedy novou architekturu, novou strukturu ale musíme si troufnout něco takového udělat. Vždycky se hovoří o těch, kdo hájí první pilíř, pak jsou zde těch, kdo hájí druhý pilíř, ale my musíme ukončit eh, tento rozpor, musíme ukončit tuto válku, protože nemá smysl zachovávat tuto dichotomii. Legitimita podpor z prvního pilíře musí být stejná jako legitimita agroalimentárních podpor z druhého pilíře. A proto mám za to, že První pilíř by neměl být rozšířen nebo zrušen, spíše by se měly postavit na stejnou úroveň podpory, které mají stejnou legi- legitimitu. Tím bychom také zjednodušili život zemědělcům. Dokument pana Leona má svůj smysl a doufám, že tam budou začleněny i příspěvky na socialistu. Na druhé straně jsem optimista, protože všichni hájí systém regulace trhu. Všichni souhlasíme. Jaké jsou tedy nejlepší nástroje, nejlepší kombinace nástrojů k zachování této bezpečnosti a ochrany zemědělců ve chvíli velké volatility a kulísání cen na trzích. Všichni souhlasí s tím, že bychom měli podporovat rozvoj venkova, diversifikaci regionu, investice se spoluúčastí, především ve venkovských oblastech, snažit se vytvořit eh, zavlažovací systémy, společné zavlažovací systémy a tak dále. Musíme vytvořit nový model. A já bych rád požádal kolegu Liona, aby opustil těchto starých modelů, které vedou pouze k rozporům v našich debatách. Já i má frakce jsme připraveni k tomu, abychom dospěli k širokému konsensu a ten bude nutný. Bude nutný proto, že Evropský parlament nemůže jít vyjednávat s radou a být rozdělen. Evropský parlament musí mít silnou pozici a musí být konzistentní, protože právě to bude naší vyjednávací silou tváří v tvář radě. A to vyžaduje samozřejmě široký konsensus mezi námi. Pane předsedo, socialisté jsou plně připraveni rozšířit tento konsensus a posílit pozici parlamentu v těchto důležitých jednáních. Výborně, Luizy, děkuji. Právě proto, abychom posílili tento, tohoto ducha, tak je třeba na tomto pracovat. Slovo má Michel Danten z lidové strany. Děkuji, pane předsedo. Musím omluvit našeho koordinátora Alberta Dese, který zde nemůže být. Pokud jde o naši frakci, jsme přesvědčeni, že společná zemědělská politika je velkým trumfem Evropské unie. Dnes je ale obětí svého úspěchu, to musíme opakovat a je také nástrojem k zajištění potravinové soběstačnosti Evropské unie za určitých standardů. A první otázka, kterou musíme vyřešit tváří v tvář veřejnému mínění, abychom ospravedlnili veřejné podpory je říci, že máme standard, který není evropským standardem a který má určité náklady, což jsou výrobní nadnáklady ve srovnání se zbytkem světa. Druhý bod, který mně připadá dnes eh, jasný, a který už tedy nemusí podléhat debatě, je ten, že zemědělství musí zahrnout také životní prostředí a musí tedy vzít v úvahu také ekologické aspekty. Zemědělství musí i nadále využívat veřejných podpor. Je třeba vzít v úvahu ekologické požadavky, které nás staví do obtížné situace z hlediska konkurenceschopnosti se zbytkem světa a potom v Evropě máme tradici, kulturu, venkovskou kulturu, kde zemědělství hraje také důležitou roli v oblasti zachování krajiny a území. Tyto tři body nám z hlediska veřejného mínění jasně ospravedlňují rozhodnutí zachovat silnou společnou zemědělskou politiku, takže nám nepřipadá abnormální, že ta část, kterou spotřebováváme v evropském rozpočtu, by byla předmětem kritiky. K tomu samozřejmě dochází, když jsme uh, první položkou na seznamu výdajů. Známe to v našich státech, eh, známe to v našich regionech. Myslíme, že tato kritika nás nesmí děsit. Je to zcela normální a pochopitelné. Dnes před námi stojí nová otázka, to je otázka regulace trhu. Už asi deset let jsme směřovali k určité deregulaci a tato deregulace ukázala své limity v roce 2007 a 2008, když proces zrostly ceny potravin a potom v roce 2009, když se naopak propadly ceny některých zemědělských výrobků, především mléka. Musíme tedy vytvořit a vymyslet nové nástroje a musíme přesvědčit zemědělce, ne jejich velké představitele, ale zemědělce staré Evropy, že nástroje, které jsme využívali řadu let, už neplatí pro Evropu o 27 členech, protože tam už nejsou stejná měřítka jako v Evropské unii, která měla 6 nebo 9 členů. Vyslechl jsem si dva poslední řečníky, kteří volali po regulaci trhu. A já mám chuť položit jim otázku. Jakou, eh, jaký dobrý nápad nám chcete říci? Jaký návrh pro nás máte z hlediska nových nástrojů na regulaci trhu? V každém případě děkuji za váš příspěvek. Děkuji, Michely. A teď má slovo James Nicholson za evropské konzervativce. Prosím, Jamesy. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci nejdříve, že 17. března a že je eh, den svatého Patrika a jako Ir vám chci všem popřát šťast, všechno nejlepší k tomuto dni. U nás se doma říká, že na svatého Patrko se loučíme se zimou a vítáme jaro a léto, takže doufejme dnes, že to přispěje i k do, nějaké dobré práci, kterou dnes um, odvedeme. Jsme na začátku cesty, která nám bude trvat alespoň tři roky, předpokládám. A vzhledem k našemu novému, nové pozici a s polurozhodovacím pravomocem, což nevím, jestli je dobré nebo špatné, to uvidíme, ale je na nás kladen určitý tlak, aby to bylo k dobrému, tak jak budeme postupovat dopředu. Já vidím prioritu číslo jedna v rozpočtu procento celkového rozpočtu a já mám obavy, že pokaždé, když poslouchám celou řadu lidí, všichni říkají, SZP bude muset mít nižší podíl celkového rozpočtu EU. Zejména když se, jsme nyní přešli na těch 27 členských států, já si myslím, že toto neustojíme, že musíme být velmi roz, opatrní, jak budeme eh, s tím rozpočtem pracovat. Já souhlasím, co řekl George Lyon, když řekl, že, bud- že budoucnost musí být spravedlivá vůči novým členským zemím i starým členským zemím tak, jak eh, tyto staré členské země známe. co chceme, čeho chceme dosáhnout zemědělství, které přežije a splní požadavky. Domnívám se, že můžeme přispět ke uh, řešení klimatických změn. Eh, ta, o tom jsme slyšeli též hodně. Tyto nové výzvy musíme využít ve svůj prospěch, musíme je rozvíjet ve prospěch budoucnosti. Jednotná platba je klíčová pro přežití mnoha zemědělských rodin jaká bude budoucnost této jednotné platby, to je předmětem diskuse v následujících měsících. Chci však zdůraznit, že Tady musí být dlouhé přechodné období, aby měli eh, zemědělci dost času se přizpůsobit. Připomínám to eh, jemné a měkké přistání pro mlékárenský eh, průmysl. Víme, jak to skutečně s tím měkkým přistáním nakonec bylo. <clears throat> Výzvou je i to, že musíme přijmout a přizpůsobit nové technologie k, eh, pro ve vlastní prospěch. Nemůžeme dovolit, aby někdo vzal náš trh a nahradil naše výrobky svými výrobky, které neodpovídají našim standardům a které nedosahují těch standardů. Naši farmáři produkují do kvalitní potraviny a nechtějí být příliš zatíženi byrokracií. A pravda je, že zde v Bruselu v rám, pokaždé, když nám předkládáme novou směrnici, když je implementována, znamená to více byrokracie pro naše zemědělce a to podle mého názoru je velká chyba a od toho bychom měli opus, eh, odejít. Eh, máme příležitost klást si otázku, co chceme. Chceme skutečně pokračovat a George tuto otázku klade ve své zprávě. Potřebujeme skutečně pilíř 1, pilíř 2. Je modulace součástí budoucnosti. Musíme toto řešit. Já to nastoluji. Já se se snažím tyto věci předložit, protože když to nepředložíme my, když to nespochybníme my, my, kdo to udělá, je potřeba ty věci zmínit, předkládat je a když eh, eh, byla zavedena modulace pilíř 2, nikdy tam nešlo dost financí eh, na podporu venkovských komunit, které byly cílem. Já už budu končit, už se mě jistě chcete zbavit ale mám ještě poslední poznámku, která se týče kofinancování. Pokud to nebude povinné v celé EU, tak se domnívám, že přijdeme o to slovo společné ze společné zemědělské politiky. Přestane to být politikou, jaký známe těch posledních 20 eh, let i déle. Musíme si položit otázku, máme dostatek nástrojů v tom balíčku, musíme přibrat nové nástroje. Musíme, nesmíme být pesimističtí a sedět říct a plak, sedět zde a plakat nad budoucností zemědělství. My musíme posílit důvěru v ve venkovských eh, komunitách, protože oni jsou ti lidé, kteří mají zajistit naší budoucnost v oblasti potravin, kter- pro kter- kterých se celá ta situace přímo dotýká. Děkuji. Děkuji Jamesy a teď má slovo George Lane jako zástupce skupiny liberálů, ne jako zpravodaj. George, prosím. Eh, bude to velmi stručně, protože já už jsem toho vlastně eh, řekl. Eh, myslím, že to, co zaznělo z úst našich řečníků, je, tady vlastně byly hlavně dva body, je třeba zváno ekonomickou krizi a klimatické změny. A prakticky téměř všichni řečníci byli pro společnou zemědělskou politiku a proti znárodňování. Eh, stabilita a předvídatelnost, to jsou věci, které tady taky zasněvaly. My tady nejsme proti změnám, ale proboha potřebujeme dost času, abychom se připravili na změny, to znamená přiměřenou míru stability. A myslím, že také by bylo třeba se věnovat otázce mladých farmářů, tak aby měli udržitelnou budoucnost před sebou, aby tedy mladí lidé ze zemědělství neutíkali. No a pak samozřejmě je třeba, aby eh, zemědělci byli schopni se, pokud možno i z vlastních sil, stavět eh, výzvám. Děkuji. A teď má slovo zástupce frakce Zelených a to je Martin Hausling. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich zuerst bei George Lyon bedanken für seinen... Dámy a pánové, především bych chtěl poděkovat George Lyonovi a také samozřejmě dalším eh, referujícím. Zazněly tady významná témata. Už minule se říkalo, že potřebujeme zelenou SZP. S tím já bezmezně souhlasím a skutečně musíme společnou zemědělskou politiku ekologizovat. Také mě potěšilo to, že někteří z referujících řekli, že více ní důvěřují Evropskému parlamentu než eh, radě. To se v té debatě potom ještě ukáže. Já myslím, že ta debata musí být velmi široce založená nejen uvnitř parlamentu, ale také s mnoha externisty, Evropský zemědělský model musí být naplněn životem. A poněvadž máme evropskou politiku, která kontrastuje s jinými zemědělskými politiky a my si musíme sformovat cíle. Bohužel ve strategii 2020 je zemědělství zmiňováno spíše na okraj a já myslím, že to je chyba, že my ji musíme dát blíže ke středu protože skutečně potřebujeme společnou zemědělskou politiku v Evropě. Na tom se zhodneme zde ve výboru. Ale ne všechno v dosavadní politice, zemědělské politice bylo dobře. Je třeba také přijmout kritiku. Jde tady jednak o rozdělování finančních prostředků. Existuje nerovnováha v rámci EU mezi členskými zeměmi ale také uvnitř zemědělství a o tom musíme vážně debatovat. Také o tom, odkud přicházejí peníze a kdo z toho má výhodu. To musí zaznít v debatě. A já myslím, že důležité pro další orientaci eh, zemědělské politiky, a to, co se nám nepodařilo, je Eh, přizpůsobení, eh, jaksi eh, přizpůsobení příjmu zemědělců realitě. To se zatím nepodařilo. To znamená, že my potřebujeme mimo jiné také lepší tržní pravidla a potřebujeme posílit postavení zemědělství v celém systému. Existuje velký rozdíl mezi tím, co dostane zemědělec a co platí spotřebitel. A tady je třeba vnést jasno do budoucích tržních pravidel. Ale eh, myslím, že co je důležité, to, co říká Víra Kampecína, totiž to, že my v evropské zemědělské politice si musíme přiznat také svoji globální zodpovědnost. Eh, Tady se hovoří o tom, že by se neměly vyplácet odměny nebo podpora exportu, poněvadž eh, se tím deformuje globální trh a je to zejména na úkor malých zemědělců ve třetím světě. Či s tím se musíme rozloučit, ale na druhé straně, jakým způsobem zůstává otázka zajistit eh, výživu eh, světové populace. Čili na to se musíme podívat. To jsou vlastně ti, otázka těch zemědělců, kteří ve třetím světě z toho zemědělství skutečně žijí. Eh, každopádně součástí budoucí zemědělské politiky musí být biodiverzita a ochrana klimatu. To nemůže být co si vedlejšího odsunutého do druhého pilíře. To musí být celé jasně sformulovaný cíl. K finančním rámci Eh, jsem přesvědčen, že eh, to musí, ten musí vlastně reflektovat eh, ty cíle, které budeme formulovat. Čili ty cíle musí být skutečně sformované úplně jasně, tedy co očekáváme, co potřebujeme od společné zemědělské politiky a nesmíme zapomínat také na to, že společná zemědělská politika je politikou pro venkov. Čili proto musíme eh, jaksi získat proto podporu. Já myslím, že eh, zatím to mnoho lidí takto nevidí. Ale já si myslím, že v Evropské unii eh, panuje velký souhlas se společnou zemědělskou politikou a s roli zemědělství. My jsme teď získali dlouhý čas na společnou debatu. My jako parlament toho času intenzivně využijeme a budeme se bavit také s dalšími eh, organizacemi, abychom měli skutečně dobrou, kvalitní společnou zemědělskou politiku. Děkuji. Děkuji, Martina. A jako poslední má slovo Le Jarek, eh, zástupce GUE. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já chci rád poděkovat všem řečníkům i zpravodaj chci říct pouze následující. Říkáme si zde spoustu obecných eh, záležitostí a společných cílů. Obecných společných cílů, které jsou samozřejmě správné. Ale myslím si, že by bylo potřeba jít více do hloubky u celé řady otázek, protože jinak ty naše obecné cíle nemají žádnou šanci, aby byly naplněny. Říká se, že SZP splnila všechny své úkoly. Ano, v makroekonomických měřících z hlediska potravinové soběstačnosti, ano, ale situace drobných rolníků v Evropské unii je dnes dramatická. Já myslím, že na to se trochu zapomíná. Dnes pozorujeme obrovský pokles příjmu, to zde řečeno bylo ale vede to k zadlužení a k zániku zemědělských podniků, k tomu, že řada zemědělců musí uzavřít své farmy. Ve Francii máme dokonce případy, kdy zemědělci, a nejen drobní zemědělci, se musí zapsat na sociálku, aby dostali alespoň nějaké životní minimum, což je pro ně velmi ponižující. Takže já nesouhlasím s cílem, nebo tedy s tvrzením, že SZP splnila všechna svá poslání, pokud jde o zaměstnanost a příjem zemědělců. To podle mě není pravda. Za druhé, myslím si, že bychom měli diskutovat o typu zemědělství, které potřebujeme. To znamená o druhu zemědělství, které by bylo sociálně, ale i hospodářsky efektivní. A je zde rozdíl mezi tím, že chceme zemědělství, které by bylo založeno na zemědělcích, farmářích, a nebo zemědělství průmyslového typu, které by bylo založeno na konkurenceschopnosti. Pokles cen, k němuž dochází, protože byla přijata politická rozhodnutí, to nejsou rozhodnutí ducha svatého, jsou to rozhodnutí politiků, která vedly ke snížení cen. Vedlo to také ke zvýšení produktivity a má to velké nežádoucí účinky. Takže je to v rozporu s cílem ochrany životního prostředí. Stejná otázka se týká také cel a komunitární preference. Pokud budeme i nadále dělat to, co děláme teď, to znamená dovážet za nízké ceny potraviny a zemědělské produkty ze třetích zemí a budeme bránit těmto zemím, aby využívali oni sami těch svých produktů a posílali je k nám, kde budou narušovat konkurenci, tak to bude likvidovat naše farmáře, nevyřešíme otázku hladu a ještě se zhorší otázky z hlediska ochrany životního prostředí. Myslím si tedy, že otázka vytvoření nového systému preference společenství v kombinaci se spoluprácí, to je určitě nová otázka, která by se měla řešit. Zvýšení rozpočtu to je problematická otázka, Jde ale také o přerozdělení podpor. Myslím, že bychom měli mít určitou podmíněnost podpor, abychom podpořili sociální pokrok a životní prostředí. Nikde se neklade ovšem otázka našich vztahů v rámci Evropy. Dnes fungujeme v systému, který staví do konkurence evropské zemědělce mezi sebou. Proč nerozhodneme například, pokud jde o ovoce a zeleninu, že bychom si mezi zeměmi udělali nějaké dovozní kalendáře, místo abychom mezi sebou bojovali, protože to právě děláme. Nebojují mezi sebou zemědělci, ale prostředníci, obchodníci a má to ty dopady, které známe. A je to v rozporu se solidární Evropou. Nicméně je to v souladu s principem volné soutěže. Hovoříme o soběstačnosti. Dnes jsou zde produkce, kdy už soběstační nejsme. V některých zemích i v celé Evropské unii. Například hovězí maso, skopové. Tam už nejsme soběstační. Raději dovážíme například eh, skopové z jiných zemí. Proč Evropská unie nezahájí myšlenku proteinového plánu pro Evropu, místo aby dovážela proteiny, které pocházejí z geneticky modifikovaných organismů. Dále souhlasím s myšlenkou, že zemědělec má úkol obecného zájmu, všeobecné poslání a to, že produkuje zemědělské suroviny, musí být považováno za produkci veřejných statků, ale za těchto podmínek eh, se ptám, zda je to slučitelné s pokračováním jednání v rámci VTO, kde se zemědělské suroviny považují za zboží a ne za veřejné statky. Já jsem spíše pro myšlenku, kterou hájí naši přátelé z Via Campesina – Jde tedy o společnou politiku, která by byla zároveň zemědělskou, potravinovou a environmentální. Děkuji. Výborně. A než budeme pokračovat, než dám slovo dalším řečníkům, tak dám slovo ještě zástupci hospodářského sociálního výboru Luisi Ribanovi, který je zpravodajem právě v Ekosoku pro budoucnost CZP po roce 2013. Prosím, máte slovo. Dafür, dass wir als Wirtschafts- und Sozialausschuss Děkuji, pane předsedo, za to, že my jako ekosok se můžeme také vyjádřit. Děkujeme za to a těší nás, že Evropský parlament eh, nyní získal velmi rozhodující pravomoci. Už eh, tato debata ukazuje, jak je důležité je, aby se také strany a občané eh, zapojili do debaty. Eh, čeho jsme si tady všimli v posledních měsících je to, že poměrně málo se tady hovořilo o sílech eh, zemědělské politiky. Příliš mnoho se hovoří o nástrojích, čili to je otázka, jak a jaké peníze rozdělit. A proto je dobře, že tady už hodně zaznělo o cílech dnes, nové výzvy, ochrana klimatu. A já eh, také mm, chci říci, že také biodiverzita musí být součástí té debaty, poněvadž právě eh, zemědělství na to má hodně velký vliv. My jako ECOSOC eh, říkáme, že evropský zemědělský model musí zůstat vzorem zemědělské politiky. Nicméně také říkáme, že rozdíl mezi eh, slovy, kterými vyznáváme tyto potřeby, multifunkcionalitu zemědělství a mezi realitou je eh, velký ten rozdíl je velký. Eh, evropský zemědělský model je ohrožen a je to dáno rozdílem v cenách, volatilitou cen, máme tady velký vliv na specializaci a racionalizaci, existuje eh, územní koncentrace, eh, například podél popřeží, a na druhé straně je tady vyprazňování určitých eh, venkovských oblastí, čili to znamená, že ten evropský agrární model za současných podmínek vidíme jako ohrožený. A my tedy důrazně žádáme, abyste vytvořili politiku pro tento evropský eh, zemědělský model, čili my vlastně hlavně čekáme na debatu o cílech. Musíme říci, že tento evropský prostor se nedá pořídit za ceny e, světového svobodného trhu, to je jasné a to znamená, že potřebujeme nástroje a potřebujeme najít souvislou politiku, soudržnou politiku. A tady se hodně říká, že se málo Eh, díváme na dopady situace, ale eh, podle Lisabonské smlouvy je stabilizace trhu jedním z cílů zemědělské politiky. Nicméně ty nástroje, které k tomu vedly, se za poslední desítky let permanentně odbourávají. Čili hodně se o tom mluví, ale my se ptáme, kde zůstaly ty nástroje. A já bych vás proto prosil, abyste to také E, začlení do své debaty. Pro nás to všem také znamená, a já to zkrátím, že zemědělská politika to je víc než jen rozdělování peněz. Existuje tam řada dalších nástrojů, peníze jsou jenom jedním z nich, a samozřejmě, že také systém zemědělských e, plateb, e, s tím se taky musíme zabývat. Přímé platby, k tomu říkáme ano, ale podle nového systému. Prostě nemůžeme se odvíjet pořád od starých rozhodnutí, to je někdy z začátku 90. let, čili přímé platby musí mít legitimitu, která se opírá o výkony, přínosy zemědělství, tedy také společenské přínosy, a to znamená, že tady musí nastat coupling, nikoli decoupling. Ony prostě eh, toto souvisí s přínosy pro společnost. Eh, jsou to náklady prostě eh, kulturní krajina, péče o krajinu, ochrana zvířat, to prostě to se nedá tržně vyčíslit. Čili my potřebujeme rozdělení tady této zátěže na společnost, na zemědělce a tak dále. A my k tomu přidáváme ještě dvě věci. My nevidíme důvod pro jednotnou eh, platbu, evropskou platbu eh, podle plochy, poněvadž eh, je velice rozdíl mezi rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou to vám také dáme eh, písemně, ten bude zítra schválen na plénu, ten náš dokument a ten vám potom dáme k, dispozici. No a chceme mít koherentní systém. Čili to, co máme ve druhém pilíři, to nesmí zbuzovat rozpory, to musí být konzistentní. Potřebujeme také investiční pomoc pro zemědělské podniky, takové investiční podpory, které Eh, které pomohou, eh, řekněme, industrializaci zemědělství. To je pro dnešek všechno. Nás velice těší, že jste zahájili proces, který teď bude trvat dva roky. No a budeme sledovat dále. Děkujeme. Grazie. Grazie, komitat. Děkuji, děkuji Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. A teď dám slovo všem ostatním řečníkům. Máme čas do pěti, pěti, pěti, protože potom bude následovat druhý panel. Ostatní samozřejmě dostanou slovo až po expertech. Jako první má slovo pan Papastamkos, prosím. Ήθελα να συγχαρώ προσωπικά για τη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval za zorganizování tohoto veřejného slyšení. Rád bych také poděkoval všem řečníkům za jejich velmi plodná vystoupení. Děkuji také panu Haniotisovi za jeho ekonomickou analýzu a děkuji také zástupcům jednotlivých organizací za jejich pohled, ať už z jihu Evropy, ze severu Evropy, z centra, ze Spojeného království. Všechno se týká tohoto tématu reformy společné zemědělské politiky po roce 2013. Jako už jsem to udělal v jiné, na jiné schůzi, nechci hovořit eh, o přístupu, který by podle mě měl být uplatňován v rámci SZP, ale chci uvést několik obecných poznámek. Komise, pane předsedo, má právo na iniciativu. Navíc eh, je to také orgán expertů a my jsme politický orgán. Po Lisabonské smlouvě máme také kompetence zasáhnout do legislativního procesu. A já bych rád řekl panu Lyonovi, našemu zpravodaji, a všem ostatním, protože je to v podstatě naše zodpovědnost. Je to demokratická zodpovědnost, kterou máme vůči svým voličům. Musíme politicky kodifikovat eh, svůj přístup, své stanovisko, ke společné zemědělské politice po roce 2013. To neznamená, že komise nebude dále pracovat na přípravě svého návrhu, ale my jako europoslanci, my jako politický orgán musíme vytýčit rámec politických principů, na nichž se zde v tomto výboru shodneme a potom musíme tento rámec předat komisi, který je, která je druhým pólem v tomto rozhodovacím procesu. Myslím si, že prioritou není rozpočet, ale to, že musíme vědět, jakou společnou zemědělskou politiku chceme a jakmile to bude vyřešeno, tak uvidíme, jak tomu přizpůsobit rozpočet. První pilíř, jak už bylo řečeno, tvoří společnou část politiky. Takže rozhodně není přijatelné, že bychom tento pilíř zrušili. Hovořilo se zde o příjmech zemědělců a pan Sonleinter uvedl určitá čísla a řekl, že průměrné příjmy zemědělců jsou mnohem nižší než průměrné příjmy běžné populace. Také se zde hovořilo o výrobních mechanismech. Já myslím, že ve Francii je to priorita. Protože v systému mezinárodního obchodu neexistují různá měřítka. Existuje jen jeden způsob, jak jednat. Výjimkou jsou samozřejmě méně rozvinuté země. Proto tedy není možné, aby naši výrobci museli plnit normy a producenti ze třetích zemí ne. Pan Kendall hovořil o protekcionismu. My hovoříme o veřejných statcích. Veřejné statky a jejich produkce potřebují veřejné financování, tedy i financování evropské. Takže tyto veřejné statky, tyto potraviny, nemohou být ponechány pouze v rukou trhu. Viděli jsme, že trh, finanční trh, trpěl negativními následky této praktiky. A když hovoříme o rozpočtu, a tím už se blížím k závěru, nesmíme zapomínat, že Příspěvek SZP do evropského HDP je větší než náklad, který SZP znamená pro evropský rozpočet. A to je argument, který rozhodně musíme předložit těm, kteří chtějí rozpočet eh, seškrtat. A konečně, pane předsedo, myslím si, že my jako nový parlament i komise chceme organizovat eh, svou společnou zemědělskou politiku sami. Ale je zde jedno riziko. A sice, že nám zvnějšku vnutí revizi společné zemědělské politiky v rámci VTO, v rámci jednání z Doha. A to je věc, kterou bychom rozhodně neměli ztrácet ze zřetele. Musíme o tom diskutovat každý den, protože není možné, aby nám najednou řekli, že musíme přistoupit na to, co se rozhodlo v Doha. Děkuji. Děkuji, pane Papastamkosi. A teď má slovo místo předseda Vojčechovský. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Eh, pan Kapula. Děkuji, pane předsedo, pan Kapole Santos má pravdu, když říká, že potřebujeme nový přístup k zemědělské politice. Co se týče tohoto jiného přístupu, neměli bychom používat slovo konkurenceschopnost tak často jako v minulosti. V Japonsku jsem nedávno viděl, <clears throat> že na každém kousku volné země roste rýže. Nevím, jak roste, ale roz, rozhodně neroste na pravidlu konkure, konkurenceschopnosti a můžete z Číny koupit hned za rohem jakou, jakýkoliv objem eh, desetkrát levně silněji. Je potřeba tam ve státě, kde mají vlastní představivost, si uvědomují, jak důležité je zajištění potravin. A Evropa takovou představivost nemá jako Japonsko. To, co vidíme, je vlastně e, likvidace evropského zemědělství e, protože celkově ta produkce klesá a to je velmi špatné. Konkurenceschopnost eh, evropského zemědělství není udržitelná, není silná ve srovnání s eh, USA, s Brazílií, s, když si vezmeme různé standardy. To zmiňoval i pan Kandel. Takže bych chtěl spíše hovořit o přežívání než konkurenceschopnosti evropské zemědělství eh, musí vybojovat svůj boj o přežití a boj za lepší časy, které přijdou. To tady již také zaznělo. Bude zde větší poptávka po potravinách, to přijde, je eh, tady roste počet obyvatelstva a počet zemědělské, nebo objem zemědělské půdy klesá, takže to přijde a eh, potraviny se stanou strategickým eh, produktem. Chci poděkovat panu Leitnerovi, který hovořil o otázce rovných plateb, eh, spravedlivých plateb. Ten problém bude, je jasný, tady jsou velké rozdíly, rozdíly v tom, co navrhuje komise po roce 2013. Některé země budou mít kolem 500 na hektar, některé jenom 100, jako Polska, a některé ještě méně, jako Lotyšsko. Jsou to většinou nové členské země, které mají ty nižší platby. Ale <clears throat> kolega má pravdu, že jsou tady i nespravedlnosti či nerovnosti mezi starými členskými zeměmi. Uh, a ani zemědělci sami se s tím nebudou souhlasit. Polští zemědělci nebudou souhlasit s tím, že tady bude ta diskriminace i e, nadále, že tady bude jenom platba na plochu. Jak změnit ty rozdíly, jak odstranit ty rozdíly? Dovedy si představit, že vezmeme těm, kteří mají více. To je jenom jeden Eh, jedno řešení, protože když vezmeme těm, kteří mají více, dojde ke konfliktu. Je tady tudíž eh, problém rozpočtový, rozpočtový pro společnou zemědělskou politiku, jakož obecně i evropský eh, Eh, když jsme hovořili o Lisabonské smlouvě a probírali ji a ty nové věci, které z ní plynou tady, eh, se všichni vyjadřovali nadšeně, entuziasticky o tom, ale ti, kteří nebyli takoví, byli vyzýváni, aby byli optimističtější a proč vlastně odmítli v prvním referendu. Eh, víte, že polský prezident to nechtěl podepsat, Češi také dlouho vzdorovali a někteří eh, europoslanci českému prezidentu přímo nadávali za to, ale dnes již mluvíme o novém rozpočtu a najednou vidíme zase euroegoismus. Každý chce co nejvíce a nechce odvádět. 70% legislativy eh, je připravováno na evropské úrovni, zatímco rozpočet je jenom méně než 1% HDP. To je velká nesrovnalost bez velkého rozpočtu EU nevyřešíme problémy, které máme a nevyřešíme ty konflikty a nebude dosaženo spravedlnosti. Pokud chceme posílit společenství, pokud chceme posílit solidaritu, pokud chceme zlepšit fungování, zvýšit kapitálovou vybavenost, musíme, musíme zvýšit kapitálovou vybavenost, musíme mít uh, fondy na uh, racionální zemědělskou politiku a na potravinovou bezpečnost. Děkuji, slovo má paní Elizabeth Jagle, potom Jose Bové a potom zahájíme druhý panel. Elizabeth. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, evropský zemědělský model a evropská zemědělská politika, to je de facto do dneška jediná skutečně mm, společná politika. A jestliže eh, vycházíme z této skutečnosti, tak chci říci, že tento model, který se označuje jako starý a eh, model s chybami, je to přesto model, který eh, byl úspěšný. Výsledkem je zdravá, pěkná, zelená krajina. Máme čerstvý vzduch v mnohých částech Evropské unie a to znamená, že naši zemědělci, zahrádkáři, vinaři, všichni ti, kteří eh, pracují v tomto oboru, odvádějí dobrou práci. A eh, to je také důvod, jeden z důvodů, proč tady dneska zasedáme. My jsme totiž Eh, nezavinili ekonomickou krizi, ale týká se nás. A říká se, že evropský rozpočet pro zemědělskou politiku je hodně vysoký, ale také tady hodně zasnělo to, že je nutný, aby se mohly plnit úkoly. Pan Zonleitner říkal, že 50% příjmu zemědělců jde z evropského rozpočtu. Jestliže máme 500 milionů lidí v Evropské unii, které chceme zasobovat eh, potravinami, které jsou kvalitní, hodnotné, eh, chrání životní prostředí a zvířata a k tomu ještě chceme přispět eh, k celosvětové výživě, tak musíme za to vydnážit tyto peníze. A je tedy správně, že se bavíme o nové formulaci cílů příslušných výzev. Pan Lajen eh, nám položil velmi dobrý základ a my na něm teď budeme stavět. A já chci poděkovat všem řečníkům, kteří dneska zdůraznili, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku. Nikdo tady nehovořil o její nacionalizaci a to je trošku posun oproti dřívějším debatám. My tuto politiku potřebujeme a společně za ní budeme bojovat. Máme tady ekologii, máme sociální standardy, ale na to nebudou peníze, pokud efektivnost, ekonomika a inovace v zemědělství nebudou mít přednost. A za to chci také srdečně poděkovat. Grazie Elizabeth. Děkuji Elizabeth a nyní má slovo Jose Bove. A potom budeme pokračovat s druhým panelem. Já bych rád poděkoval zpravodaji panu Lajenovi a především bych rád řekl, že dnes eh, začínáme implementovat právě tuto novou zemědělskou politiku. Dnes je výchozí bod. Myslím, že dnes už nikdo nespochybňuje potřebu zemědělské politiky, to zde bylo řečeno, ale důležité je, aby tato společná zemědělská politika byla legitimní, aby ji občané uznali. Občané, kteří jsou daňovými poplatníky, to oni platí svými daněmi SZP, takže potřebujeme legitimitu. Chtěli jsme, aby SZP byla legitimní, také pokud jde o zásobení Evropany potravinami. To je jedna otázka. Druhá otázka je také otázka zaměstnanosti v zemědělství. Víme, že 12,5 milionu pracovních míst vytváří zemědělská oblast. Pokud k tomu přidáme ještě zpracovatelský průmysl, tak k tomu musíme přičíst ještě dalších 5 milionů pracovních míst. Takže je to velmi důležitá role v oblasti zaměstnanosti. Potom je zde také legitimita z hlediska ochrany životního prostředí a kvality. Toto vše musíme zajistit. Ale pokud chceme mít skutečnou legitimitu společné zemědělské politiky, a zde se obracím na komici, musíme mít především transparentnost. Musíme mít úplnou transparentnost. Už jsme začali debatovat například o otázce potravinového řetězce. Je to předmět práce, kterou jsme zahájili včera. Jak se stalo, že podíl zemědělců na potravinovém řetězci byl snížen z 1,30 na 21 Pokud jde o realitu cen, víme, že dnes neexistuje žádná transparentnost. Chceme, aby komise, abychom mohli pracovat, odpověděla na otázku transparentnosti cen. Třetí úroveň to jsou podpory, rozdělení podpor. Více z vás se zmínilo o nerovném rozdělení podpor mezi farmáři a mezi státy. To musí být vyřešeno, ale musíme jít ještě dále, protože dnes hovoříme o prvním pilíři a hovoříme o druhém pilíři, ale nikdo nehovoří o způsobu, jakým ve skutečnosti tyto podpory neodpovídají pilířům, ale různým skříňkám VTO. Modrá, zelená, oranžová. Dnes tedy máme způsob distribuce podpor, který vede k tomu, že i když veřejně Evropa říká, končíme s vývozními subvencemi, tak realita je úplně jiná, protože některé dotace přímo přešly z těch různých eh, skříně, které byly spojeny s vývozními dovozy, eh, s vývozními dotacemi do jiných oblastí přímých plateb, například pokud jde o obiloviny, tak asi těch 8%, které byly vyvezeny v roce 2006, což je poslední datum, kdy máme údaje v rámci VTO, tak ty skutečné dotace představovaly pouze 10% reálné výše vývozních dotací. Dnes můžeme jasně říci, že tyto čísla, která byly dána VTO, že to znamenalo v podstatě dumping ve výši 61%. Nemůžeme legitimovat CZP na základě takovýchto situací. Musíme také vzít v úvahu, a jak zde už bylo řečeno, takže to nebudu znovu opakovat, nové výzvy, to znamená klima, voda a biodiverzita. Máme rok biodiverzity. Potřebujeme, aby nám komise dala údaje o ztrátách v oblasti biodiverzity které jsou tedy spojeny s modelem zemědělství, který ničil, ničil diverzitu, bohatství, vodu a tak dále. Dnes, když zahajujeme skutečně tuto práci, tak eh, komise se do toho musí zapojit, protože parlament pracovat chce, ale může to udělat pouze v případě, pokud mu komise poskytne konkrétní podklady. Děkuji, Jose. A teď zahajujeme druhý panel. Mám to poděšení dát slovo Arlindo Kuňhovi, což je bývalý poslanec Evropského parlamentu, nyní akademický odborník, který bude hovořit o výzvách pro společnou zemědělskou politiku a o možné politické odpovědi. Erlindo, prosím, máš slovo. obrigado, Presidente. E permita-me, antes do mais, eh, saudar eh, a Comissão da Agricultura, os seus membros e velhos amigos que aqui vêm. Dámy a pánové, děkuji. A vítám také všechny kolegy, nebo tedy zdravím všechny kolegy ze zemědělského výboru. Své bývalé kolegy. Rozdělíme svůj příspěvek do pěti částí. Nemám příliš mnoho času, abych pohovořil o tomto širokém tématu, ale rozdělím to tady do pěti bodů. Nejdříve si můžeme položit otázku, zda potřebujeme silný a udržitelný zemědělský sektor. Já si myslím, že na tom se všichni shodneme. Odpověď je, že ano. Proč musíme zaručit potravinovou bezpečnost? Musíme zásobit trh eh, kvalitními potravinami. Hovořili jsme také o ochraně biodiverzity, ale musíme také hovořit o důležitosti zemědělství pro hospodářský rozvoj, především na regionální úrovni. To je věc, na kterou se často zapomíná. A také musíme hovořit o sociální, regionální a ekonomické soudržnosti. Všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme silný zemědělský sektor v Evropě. Druhá otázka. Jak zaručit, eh, že Evropa bude mít tento silný a udržitelný zemědělský sektor. Musíme to učinit prostřednictvím politiky konkurenceschopnosti, prostřednictvím cen, kvality, kvantity, diferenciace produktu. A musíme také uvést, jaká je přidaná hodnota, kterou tyto produkty a jejich transformace představují. Ale kdyby to stačilo, kdyby to bylo vše, tak by stačilo mít pouze politiku konkurenceschopnosti. A měli bychom spravedlivější svět, kde by všichni respektovali stejná pravidla, stejné normy a kde by platy a výrobní náklady nebyly tak rozdílné. Bohužel všem nežijeme v tomto ideálním světě a proto konkurenceschopnost je dostatečnou podmínkou, je tedy potřebnou podmínkou, ale ne dostatečnou. Potřebujeme i další prvky. Potřebujeme veřejnou politiku, která zaručí veřejné statky a služby, které nám sám trh o sobě nezaručí. Třetí prvek. Jaké argumenty použijeme k tomu, abychom obhájili společnou zemědělskou politiku, která bude v souladu s principy, jež jsem zde právě uvedl. To znamená, jaký bude racionální základ modelu, o nějž usilujeme. Jaké jsou argumenty pro tento model? Na jedné straně chceme politiku soci- strukturálního přizpůsobení. A to, abychom přizpůsobili SZP vnitřnímu a vnějšímu ekonomickému rozvoji a také proto, abychom urychlili strukturální adaptaci společné zemědělské politiky. Na druhé straně také potřebujeme evropskou politiku k tomu, abychom podpořili ty statky a služby, které považujeme za velmi důležité, ale které trh dostatečně dobře neodměňuje. To je také základní prvek. A základní je také otázka stabilizace dodávek na naše trhy, zásobování našich trhů. To znamená, že musíme zaplnit mezery, které na trzích existují a to je pro nás velmi důležité. Potřebujeme v Evropě veřejnou politiku, ze všech těchto důvodů a pokud se nám nepodaří SZP zakotvit na těchto argumentech, tak to bude znamenat, že nevyužijeme příležitosti k tomu, abychom využili výhody, které nám přináší zemědělství, nevyužijeme příležitosti vytvořit pracovní místa na území Evropské unie a budeme ještě více podporovat vylidňování venkova, stěhování lidí z venkova do měst. Ti, kteří chtějí ušetřit peníze v zemědělském rozpočtu, budou muset tyto peníze věnovat právě na to, aby se bojovalo proti vylidňování venkova a dezertifikaci venkovských oblastí. To je důležitý argument k tomu, abychom hájili veřejnou a silnou společnou zemědělskou politiku. Následující otázka odpovídá současná společná zemědělská politika problémům, které existují v oblasti zemědělství a sociálním eh, problémům. Pokud eh, jsme všichni upřímní, tak musíme na tuto otázku odpovědět, že ne. SZP nesplňuje všechna tato očekávání. Vývoj SZP byl velmi zajímavý, sice polemicky, nebylo všechno opravdu jasné a jednoduché, nebylo to všechno jen procházka růžovou zahradou, ale většina lidí uznává, že změny byly nutné k tomu, aby se společná zemědělská politika přizpůsobila současné době. Problém je, že je zde taková vrozená schizofrenie. Existuje dvojí SZP. Na jedné straně je zde uh, společná zemědělská politika politiků a profesionálů v tomto sektoru a na druhé straně existuje společná zemědělská politika v terénu. A to, co se v terénu uplatňuje ze SZP, to je režim jednotné platby, který se řídí filozofii kompenzace zemědělcům kvůli snižování cen, které uplatňujeme už 18 let. Proto já s určitou ironií říkám, že jsme zachovali slova, ale změnili jsme melodii. To znamená, argumenty jsou poněkud jiné, ale hudba, nebo tedy melodie je stejná. Kompenzujeme snižování cen. A to je zcela zásadní otázka. Hlavně proto, abychom vysvětlili proč společná zemědělská politika v současné době není schopna řešit problémy zemědělství. Se zapoje politika soudržnosti a myslím si, že nemusíme být příliš radikální, abychom to pochopili. Je to věc, která, obsahuje, která je obsažena v dokumentech, které nedávno vypracoval Evropský parlament. V tomto smyslu je zde určitá nekonzistentnost, pokud se podíváme na znění těchto dokumentů a na smlouvu, protože tento režim jednotné platby je v rozporu se smlouvou. Co tedy požadujeme my? Co chceme? Chceme společnou zemědělskou politiku, která bude v souladu s argumenty, které používáme, abychom hájili existenci společné zemědělské politiky jak já často říkám, musíme dosáhnout toho, aby praxe byla v souladu s teorií. Právě to potřebujeme. A teď bych se rád podíval na čtvrtou otázku. Jakou společnou zemědělskou politiku potřebujeme po roce 2013, to znamená až vyprší současný finanční rámec, nebo tedy současné finanční výhledy. A teď už opravdu se dostáváme k jádru věci. Já bych rád připomněl, že otázka veřejných statků, což je zcela strategická záležitost a možná také jediný argument, který skutečně ospravedlňuje existenci společné zemědělské politiky v naší společnosti. Chci říci, že produkce veřejných statků souvisí také s produkcí zboží, které je možno prodávat. Samozřejmě i zemědělství produkuje statky, které se mohou prodávat a kupovat na trhu. Jinak by se venkovský svět stal jakýmsi muzeem. Pokud budeme mít zemědělství, které se založí pouze na kompenzaci veřejných statků, tak eh, to bude mylná společná zemědělská politika. Budeme zacházet příliš daleko. Nebudeme zde mít žádnou sociální podnikatelskou dynamiku, která by pozbuzovala zemědělce k tomu, aby i nadále produkovali, vyráběli. Pouze budeme kompenzovat nebo odměňovat za to, že chrání krajinu. Takže rozhodně veřejné statky nemohou být jedinou složkou naší společné zemědělské politiky. To je podle mě zásadní. abychom měli SZP, která dosáhne toho, že naše zemědělství bude trvale udržitelné a také silné, musíme mít politiku, která bude reagovat na otázku cen a výnosu, protože víme, že je zde velká kolísavost, velká volatilita cen na trhu. Potřebujeme společnou zemědělskou politiku, která zajistí určitou minimální záchrannou síť a která pomůže zemědělci v době krize. Pokud nebudeme mít tyto nástroje, tak zemědělec jako podnikatel nebude moci dále pokračovat, nebude moci dále pracovat, bude si myslet, že jeho aktivita není podnikatelskou aktivitou. Pokud to budeme i nadále takto dělat, budeme mít intervenční nástroje, ty jako vždycky, a tímto způsobem se vůbec eh, neprovede žádná modernizace. Potřebujeme velmi silnou strukturální politiku, aby SZP byla konkurenceschopná. Navíc potřebujeme také nástroje k tomu, abychom narovnali nesrovnalosti na trhu, které existují. A před chvílí jsem o nich také hovořil. Poslední bod. Co jsou nejdůležitější věci, pokud jde o společnou zemědělskou politiku? Společná zemědělská politika musí obsahovat vyvážený soubor nástrojů, aby mohla splnit eh, své cíle. Otázka nápravy nedostatku na trzích, eh, když hovoříme o veřejných stacích, to je věc, která musí být také vzata v úvahu a souhlasím s tím, co říkali i ostatní hosté. Musíme hovořit eh, o minimálních platbách které by měly kompenzovat rozdíly, jež existují mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, kde země, kde tedy normy v různých oblastech nejsou tak přísné. Máme tedy tuto první úroveň, což by byla ekopodmíněnost eh, nebo cross compliance. A potom bychom měli druhou úroveň, tam by se platilo za poskytování veřejných statků, mimořádných veřejných statků. A samozřejmě je to velmi polemické téma. Má být ta úroveň plateb stejná na celém území Evropské unie? Jak víte, tato úroveň podpor zemědělcům je odstupňovaná. Samozřejmě ideálně by bylo, kdyby byla stejná, ale víme, že platy a životní úroveň v jednotlivých zemích eh, jsou odlišné. Takže možná tyto podpory a tyto platby budou muset odrážet tyto rozdíly v životní úrovni, i když eh, musíme tyto úrovně zbližovat. Usilujeme o konvergenci. Nicméně není možné prohlubovat rozdíly, které existují mezi tím, jak se odměňuje zemědělec jedné země a zemědělec jiné země. Někdy jsou ty rozdíly až eh, v řádu jedné, jedna ku dvaceti. Takže musíme vyplnit celou řadu mezer, abychom dosáhli lepší a spravedlivější distribuce podpor. A to je důležité k tomu, abychom napravili mezery, které na trhu existují. pokud se nám nepodaří spravedlivěji rozdělit podpory pro zemědělce, bude to znamenat, že nebudeme schopni obhájit silnější zemědělství. Všechny naše argumenty ve prospěch silného a udržitelného zemědělství by zůstaly pouze na papíře. A dovoluji si jít ještě dále. Hajit společnou zemědělskou politiku před našimi občany bude možné pouze tehdy, když zaručíme spravedlivější rozdělení podpor mezi zemědělce, protože tyto rozdíly poškodí image, který předáváme našim občanům a evropští občané budou čím dál méně chápat, proč by vlastně měli dávat peníze na společnou zemědělskou politiku, když je tak nespravedlivá. A samozřejmě bude neustále narůstat eh, počet eh, konkurentů, kteří budou chtít eh, pro sebe utrhnout větší část evropských rozpočtů, evropského rozpočtu a se zvyšujícím se počtem těchto konkurentů budou na tom evropští zemědělci ještě hůře. Pokud o podporu na hektar, ty neodrážejí veřejné statky, které poskytuje zemědělství. Já si myslím, že bychom měli zohlednit jiná kritéria, sociální, environmentální nebo třeba kritéria z hlediska zaměstnanosti. A také se hovořilo o finanční solidaritě, to znamená o komunitárním spolufinancování. A k tomu bych rád řekl, že pro mě není důležité, zda je dosaženo nějakého cíle SZP v rámci prvního nebo v rámci druhého pilíře. Důležitý je ten cíl. Pokud platím za produkci veřejného statku, tak je mě úplně jedno, zda to figuruje v prvním nebo ve druhém pilíři. Pro mě je důležité, aby tento cíl byl splněn. Mohli bychom dokonce říct, že tento rozdíl mezi prvním a druhým pilířem se bude postupně stírat a Nakonec v tom druhém pilíři, zůst, pilíři zůstane to, čemu říkáme rozvoj venkova. Závěr. Z dlouhodobého hlediska budeme moci obhájit CZP pouze v případě, že to bude konzistentní politika. To znamená, že budeme potřebovat eh, konzistentní politiku a pokud ji chceme změnit, musíme ji změnit proto, abychom ji mohli i nadále hájit, aby to mohla být i nadále silná politika. Mulțumim domnului Cunia și cu Děkuji, pane Kuňo, a pokračujeme Louis Pascal Maem. A pan profesor Louis Pascal Maé bude hovořit o přímých platbách v rámci reformy SZP, Jaké stimulovat zemědělce. Pane Maé, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Má prezentace se bude týkat nového systému plateb v rámci SZP po roce 2013. Vycházíme z dřívějších publikací, které jsou v tom sedmistránkovém materiálu, který jsem vám rozdal budu se na ně odvolávat. Důležitá je zpráva pro asociaci Naše Evropa, Notre Europe. Zpravodajem byl Jean-Christophe Bureau a tato zpráva mnohem detailněji popisuje celou řadu myšlenek, které dnes vyjádřím. Obsah mé prezentace je následující. Nejdříve několik velmi stručných a zjednodušených poznámek ohledně přínosech i limitech SZP v posledních letech. Dále také předložím dlouhodobější výhled po roce 2013, ale budu hovořit pouze o struktuře přímých plateb, především pokud jde o logiku venkovských veřejných statků. Nicméně si myslím, že na úvod je třeba říct jednu věc a uvádí se to i ve zprávě. Myslím si, že jsou potřebné instituce k tomu, aby se vyřešila otázka nestability cen a příjmu. Já osobně jsem proto, aby zde byla určitá forma záchranné sítě i v oblasti cen za určitých podmínek. A na druhé straně, jak už říkali i předřečníci, ale já to podporuji, je důležité mít instituce k tomu, aby se posílila síla trhu zemědělců a tento trh je příliš, příliš slabý. Samozřejmě jsou zde věci, které existují ve společných organizacích trhu, ale je třeba je posílit. Je třeba dosáhnout toho, aby politika konkurence byla vyváženější mezi dominantními pozicemi oligopolů a organizacemi zemědělců. Minulé reformy spočívaly v podstatě ve změně nástrojů, které upravovaly vnitřní nerovnováhu na trhu, a částečně redukovali intenzitu zemědělství. Ale tyto změny byly přece jen omezené. Pokud jde o to, jak se rozdělovala podpora mezi zemědělci. A je jasné, že velikost zemědělského podniku byla mnohem důležitější než zemědělská praxe, zemědělské postupy jako takové, které se dnes stávají důležitou složkou. Tím pádem takové otázky jako kvalita životního prostředí a rozvoj venkova, to jsou věci, které nebyly v minulosti náležitě zohledněny. Ekologický přínos těchto reform, reform je nejasný, možná pouze částečný. A vliv plánu na rozvoj venkova na zaměstnanost je také nerovnoměrný a pouze částečný. Samozřejmě jsou zde i výjimky v některých znevýhodněných oblastech. Rozhodnutí, které vyplývají zhodnocení stavu společné zemědělské politiky jsou velmi rozumná, relevantní a zaměřená na budoucnost, i když eh, zatím ještě není vše příliš jasně definováno. Nicméně zlepšení nemění logiku přímých plateb, především tedy práva na jednotnou platbu, protože to právo na jednotnou platbu si podle mého názoru zachovalo status práva získávat veřejné statky, to je historické právo a tato práva mají hodnotu aktiv a určitým způsobem se kapitalizují, protože je možno je předat a to buď na trhu, anebo v rámci dědictví. Nicméně nejsou zde žádné hmotné impulzy a hmotná motivace, která by byla potřebná k tomu, aby se podporovali služby, které společnost očekává a trpí, jak se samozřejmě uznává, tím eh, původním hříchem, to znamená tou logikou kompenzace. Jejich eh, relativní výše je dělá nepříliš eh, atraktivními. Ty agroalimentární opatření nejsou příliš eh, silná, takže je zde problém vnitřní konzistentnosti, pokud jde o cíle. Máme velmi málo faktických důkazů, pokud jde o efektivitu eko podmíněnosti. Jsou zde nějaké pozitivní prvky, především pokud jde o snižování znečištění, tak tam jsou výsledky velmi velkým zklamáním a je to vnímáno jako negativní omezení, které se zemědělcům staví do cesty. Je to tedy spojeno s kulturou, která není přizpůsobena současné situaci. Pokud jde o kontrolu stavu společné zemědělské politiky, tam jsme si zachovali také národní rozpočty. Myslím si, že je to znak politické slabosti pro Evropu, protože se zde neřeší evropské problémy, neřeší se zde evropské problémy evropským způsobem, takže to je podle mě politování hodné. Poslední bod. Omezení spolufinancování na druhý pilíř, na opatření druhého pilíře nezajišťuje potřebnou odpovědnost členských států. Jsou zde obrovské rozdíly, pokud jde o e, zůstatky a o salda, a to je pořád ještě jablko z fáru. Jasně vidíme, že rozpočtové zůstatky narušují veřejná rozhodnutí a možná dokonce naruší i současně připravovanou reformu. Britská kompenzace už není žádným způsobem ospravedlnitelná. Stalo se to problémem v rámci SZP i pro celou Evropu. Potřebujeme tedy novou koncepci a nastal čas, abychom našli nový začátek a římská smlouva musí být rozšířena a zrevidována. V budoucnosti Rada ministrů už tuto nutnost uznala. Přes současnou krizi podpora příjmu podle mého názoru není věrohodným argumentem pro současné přímé platby. Bezpečnost potravin je zcela obhajitelná, ale přímé platby právo především tedy právo na jednotnou platbu, nejsou na tento cíl zaměřeny. Pokud chceme být seriózní, potřebujeme i jiné nástroje. Dnes, jak se zdá, bychom neměli příliš posuzovat dlouhodobě dopad politiky těchto podpor na stabilitu. Myslím si, že Základním důvodem pro poskytování podpor je poskytování veřejných statků evropské společnosti. Měli bychom se zaměřit eh, na základní nedostatky trhu, změnit eh, podporu v podporu hmotnou a rozdělovat eh, veřejné statky, nebo tedy veřejnou podporu na základě toho, jaké veřejné statky a veřejné služby environmentální a jiné jsou poskytovány. Je třeba, aby veřejné peníze odměňovaly veřejné statky. To je základní logika. Musíme rozšířit subsidiaritu v této koncepci, ale také ve financování opatření společné zemědělské politiky. Navrhujeme tedy základní principy pro nové platby. Diferenciace a cílenost, přiměřenost a efektivita, konzistentnost. Například je třeba, aby podpory pro biologické zemědělství byly atraktivnější než podpory pro konvenční zemědělství. V současné době je tomu naopak. Jednoduchost, stabilita. Tam jde o to, aby se snížily administrativní náklady. Na minimum. Svoboda smluvní a závazek poskytovat služby. A nejen nějaké otevřené poskytování podpor. Dále tedy Nutnost předkládat účty, zodpovědnost, veřejné peníze musí být dávány za poskytování veřejných služeb a vše musí být kontrolováno. Konečně finanční zodpovědnost členských států. Máme zde dvě velké výzvy. Lepší návaznost mezi jednotnou platbou a pobítkami aby se zachovaly veřejné statky na venkově. A na druhé straně se musíme pokusit zavést disciplínu národních zájmů do procesu komunitárních rozhodování. Potom zde máme třístupňovou smluvní architekturu. Máme zde základní platbu, základní platbu, která by se týkala konvenčního zemědělství. Bylo by to zaměřeno na trh a bylo by to v oblastech, které bychom mohli považovat za obyčejné, běžné, to znamená většina území. Tyto platby by byly navázány na závazky zemědělců, Určitě by to v současné době pokrývalo většinu těch omezených eh, práv na jednotnou platbu. Nebyly by prodejné ani postupitelné a měly by omezený směr, ale poměrně dlouhý. Dále tedy ten obsah, který by byl spojen se závazky a s takovými službami a veřejnými statky, jako je třeba ochrana biodiverzity, a podle nákladů, které by byly různé v členských státech a v regionech, je zde jeden velmi silný argument pro určitou formu diferenciace, který samozřejmě není v rozporu s konvergencí z dlouhodobého hlediska. Druhý stupeň to by byly platby za přírodní znevýhodnění. To by také byly smluvní platby pro farmy ve venkovských oblastech, které jsou určitým způsobem znevýhodněny a které proto nemohou být konkurenceschopné, ale jsou zcela zásadní pro venkovskou hospodářskou tkáň. Tyto platby by mohly být navázány na produkci do určité míry, mm, samozřejmě pokud jde o podmínky extenzifikace a nízkého využití na hektar. Samozřejmě Mohlo by to být hájeno kvůli těm výsledkům, které to přináší. Já si myslím, že tyto znevýhodněné oblasti by měly být definovány velmi přísně na základě toho, jakou důležitou roli hraje zemědělství v místním hospodářském rozvoji. Třetí stupeň, zelené platby, to by se týkalo těch eh, farem, které používají techniky biologického zemědělství nebo které se zavazují k tomu, že budou poskytovat eh, lepší služby v oblasti ochrany životního prostředí že budou splňovat eh, větší než ty běžné požadavky. Tyto platby by odpovídaly určitým kreditním bodům, které by byly navázány na závazky v oblasti zachování krajiny nebo také využívání přírodních zdrojů. Tyto zelené platby by byly využity v těch oblastech, které jsou citlivé z hlediska ochrany přírodních zdrojů, ale které mají také určité přírodní aktiva s vysokým potenciálem. Tyto platby by mohly v jiných oblastech přispívat k odlehčení dopadů zemědělství, ekologických dopadů zemědělství. V těch takzvaných běžných oblastech tím, že by se podporovaly farmy, které se zavazují buď k organickému, biologickému zemědělství nebo k extenzivnějším metodám, například, že by se ochraňovaly určité eh, citlivé části území a tak podobně. Horizontální principy více, otevřených přepážek, eh, ale na základě smluv, časově omezená délka, potom nepřevoditelnost, potom jeden velký princip zavedení finanční zodpovědnosti místo tzv. finanční solidarity, která má negativní dopady. Všechny smluvní platby včetně tedy těch základních pladeb, by byly spolufinancovány z národních rozpočtů a toto pravidlo by podle mě mělo přispět podstatnému snížení eh, čistých finančních zůstatků a mělo by to také zmírnit eh, rozpory, které existují mezi členskými státy, kdy se snaží získat eh, v těchto platbách co největší zůstatky. Tato změna by měla vést také ke změně chování politiků a ministrů na evropské úrovni. Na závěr tedy. Návrhy mohou být považovány za poněkud radikální. Kontrakty, přeorganizace těchto podpor, ale jsou velmi pragmatické. Nenahrazují jiné politiky, jako je například politika v oblasti životního prostředí, regionální politika a politika participativního rozvoje venkova. Uznávají také limity a existenci administrativních nákladů. Na závěr. Nejsou plně v souladu s principem efektivity a proporcionality, to znamená vztah mezi náklady a poskytovanými službami, ale měli bychom se snažit jít tímto směrem a dosáhnout určité diferenciace plateb na základě prostoru, a to dokonce i pro základní platby, s ohledem na rozdíly, které mezi zeměmi existují. Ty návrhy zachovávají určitý stupeň supranacionality nadnárodní úrovně pro společnou zemědělskou politiku, protože některá eh, témata, jako například biodiverzita nebo změna klimatu, jsou celoevropská, dokonce i nadevropská, tak zde máme ale i lokální rozměr a proto subsidiarita je velmi důležitá. Myslím si, že i spolurozhodování různých úrovní je žádoucí a spolufinancování také. Na druhé straně si myslím, že fiskální federalismus, na rozdíl od toho, co říkají někteří jiní, nepřispívá k tomu, že by se minimalizovaly rozhodnutí na evropské úrovni a zvyšovala kompetence na místní úrovni. Existují některá evropská rozhodnutí, která se týkají místních veřejných statků, například eh, zdroje sladké vody nebo etických hodnot, jako je například pohoda zvířat. Jsou zde rozdíly v oblasti preference v jednotlivých členských státech a myslím si, že evropský občan tomu může být jedině rád, takže ty věci nejsou tak jednoduché, jak jsou někdy prezentovány. A jedno slovo ještě na závěr. Myslím si, že potřebujeme společnou politiku, která by ale byla méně znečišťována národními zájmy nebo čistými zůstatky. Evropa potřebuje své zemědělce a to nejen pro produkci potravin, ale také proto, aby se zachoval stávající model venkovského prostoru, který je součástí evropského dědictví. Kolektivní akce je velmi dobře organizována, aby se hájelo dobré fungování zemědělské komunity, i když v současné době prochází krizí. Ale myslím si, že Evropský parlament, který zastupuje celou společnost, by měl plnit svou roli, měl by zaručit eh, vytvoření lepší společné zemědělské politiky, která bude zaměřena na blahobyt zemědělců a Evropy obecně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Výborně. Děkuji, pane profesore Luizi Pascale Mae. A nyní uzavřeme vystoupení specialistů s Andřejem Kovalským, který je profesorem na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě, ředitelem Ústavu pro zemědělství a potravinové hospodářství. A ten bude hovořit o tom, proč společná zemědělská politika musí být i nadále politikou evropskou. Prosím, máte slovo, pane profesore Kovalsky. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowny... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za možnost vystoupit v rámci této velmi důležité debaty. Je to pro mě velkou úctí, ale eh, je těžko hovořit po tak dokonalých příspěvcích předřečníků. Takže já na ně navážu. Pane předsedo, myslím, že mě nezak... Pane předsedo, já si myslím, že když začnu anekdotou, že nenadělám žádnou škodu. Já se zabývám zemědělskou politikou zejména na makroekonomické úrovni. Často se mě ptají, jestli víme, eh, jak se dají ztrácet peníze. Říkám, eh, způsoby jsou tři. Eh, jeden způsob a pravděpodobně nejrychlejší je hazard. Druhý sex, ten je zřejmě nejpříjemnější. A třetí na zemědělství. A to je nejistější způsob, jak přijít o peníze. No, eh, myslím, že naše debata ukazuje, že eh, ty takové názory jsou naprosto neoprávněné, neodůvodněné a já chci nyní eh, doložit, proč by podle mého názoru společná zemědělská politika skutečně měla zůstat společnou politikou. Domnívám se, dámy a pánové, že rozmanitost názorů Eh, vychází z toho, že společná zemědělská politika, tak jak je definována v římských smlouvách, eh, tak ta definice stále platí. V nových smlouvách žádná jiná definice není a já myslím, že je nejvyšší čas na to, abychom eh, rozvinuli debatu o tom, čím vlastně je tato společná zemědělská politika. A myslím, že dobrým východiskem je definice Eh, z francouzských publikací, kde se definuje víceméně takto společná zemědělská politika, eh, dává eh, institucionální rámcové podniky, podmínky, které stanovují zásady zemědělské politiky a upevňuje jejich základy. A roli národních vlád je vytvo, vytváření eh, příslušných fondů, které odpovídají potřebám dané země, které však zároveň nebudou narušovat zásady společného trhu ani unijní obchodní politiky vůči třetím zemím. Když se tedy podívám na vývoj společné zemědělské politiky, myslím, že se všichni shodneme na tom, že po jejím vytvoření následovala fáze eroze této společné politiky. Především je možné eh, pozorovat, že došlo k protekcionismu, eh, kde tedy v rámci GATU a VTO eh, možná docházelo k potlačování obchodního protekcionismu, dále se došlo k rozšiřování společenství, diversifikaci členských zemí a jejich eh, zájmů a také posilování role druhého pilíře. A z toho eh, vyplývá, že další etapou, tedy to je takový ten názor, že další etapou by měla být renacionalizace společné zemědělské politiky. Argumentuje se také faktem, že evropské zemědělství je velice rozmanité, což je dáno historickou tradicí, přírodními podmínkami, kulturními podmínkami, eh, zemědělskými strukturami a tak dále. Ale eh, přesto potřebujeme určité eh, strategie úpravy, které ovšem nemohou eh, vést k jakémsi jednotným pravidlům v rámci Evropy. Já nicméně si myslím, že ta různorodnost jak eh, si umožňuje to, že eh, naopak tato rozmanitost může vést k posilování konkurenceschopnosti v rámci zemědělství. Dalším argumentem pro renacionalizaci jsou náklady. Nicméně eh, tedy tvrdí se, že pokud by došlo k renacionalizaci této zemědělské politiky, snížily by se náklady. Ovšem, když analyzujeme příklady bohatých zemí, které nejsou členy EU, jako je třeba Japonsko, Švýcarsko a Norsko, je možné říci, že výdaje na zemědělskou politiky mohou být relativně mnohem vyšší než náklady v Evropské unii. Mnoho ukazatelů Eh, naznačuje to, že v případě renacionalizace by suma národních výdajů na zemědělskou politiku byla, byla vyšší než eh, náklady současné zemědělské politiky. Renacionalizace tedy není eh, lékem na snížení zemědělských nákladů politické, tedy v Evropské unii. Zdůrazňujeme, že ani USA, ani jiné země eh, nerealizují politiku, kterou sami doporučují Evropě. Dalším argumentem může být fakt, že v roce 2007 už ve 12 zemích eh, byly náklady vyšší na zemědělskou politiku než tržní hodnota, kterou tato zemědělská politika vytvořila. Prognozy ukazují, že počet těchto zemí, eh, kde, které budou následovat tento trend, trend, se bude zvětšovat. Je zřejmé, že abychom Udržení nebo udržení společné zemědělské politiky všem neznamená to, že by tato politika se nemohla vyvíjet. Eh, naopak ona by měla se orientovat podle nových výzev. Je tady několik eh, prvků, které poukazují pro nebo ukazují na nutnost harmonizace v určitých oblastech. Prvním takovým argumentem je udržení potenciálu zemědělské produkce v Evropě eh, s ohledem na eh, produkci potravin a výživy nejenom u nás, ale také ve světě. Čili nejde jenom o naše vlastní potřeby, ale také o globální potřeby. Bez společné zemědělské politiky, podle mého názoru, nelze udržet společný trh a eh, zásady konkurence akce, které platí ve společenství. Eh, takovou možnosti, která dosud není eh, využívána, to, je, eh, to jsou možnosti systému řízení rizik, jako jsou třeba volatilita cen. Myslím, že zemědělská politika, tato společná, dosud příliš neeliminovala tato rizika. A e, další možností nebo dalším e, výhledem je zjednodušení způsobu, jakým se realizují opatření společné zemědělské politiky. A to tím spíše, že máme co dočinění s novými výzvami v politice zemědělské a e, potravinářské, tam se to týká, ale Eh, existují nebo vytvářejí se nová centra eh, výroby. Třeba před 12 lety nikdo nebral vážně Čínu jako eh, globálního aktéra. Musíme také pamatovat na to, že vznikají nové technologie, že také se podporuje funkce nové nových inteligentních potravin a to všechno musí také postihnout naše společná politika. Hodně se už diskutovalo, já to tady nebudu znovu rozvádět, eh, je to, že členská zem, eh, společná zemědělská politika musí reagovat na změny klimatu a, a vodního hospodářství. Já myslím, že je těžko těmto výzvám čelit jednotlivě, byť by to byla ta nejbohatší země Unie. Myslím, že ty úvahy, které jsem tady, které jsem tady zmínil, eh, to jsou úvahy charakteru celého společenství. Do, a dovolte mi ještě, abych jako člověk, který pochází z nové čenské země, tady řekl trošku něco z našeho pohledu. Víme všichni, jak eh, nákladná je, a to vědí staří členové Unie, jak, eh, jak náročná finančně je eh, modernizace a restrukturalizace zemědělství, jak těžké je takovouto restrukturalizaci docílit, které mají úroveň HDP na úrovni čtvrtiny těch nejbohatších. Často také zapomínáme na to, že zemědělství v novičenských zemích eh, také zápasí s vnitřní konkurencí. Tyto země chtějí a hlásí se k nové Lisabonské strategii. A to bývá častým hospodářským argumentem, politickým argumentem v hospodářských debatách spíše, že eh, by se mělo přestat dotovat zemědělství a ty peníze by se měly dát do nových technologií. Já to nechci dále rozvíjet, ale jestliže eh, by nové změny, které by eh, jak si likvidovali tu eh, společnou charakteristiku této politiky, tak my teď jsme ve finanční krizi a musíme říci, že v mnohých eh, zemích eh, došlo k poklesu HDP i v míře dvojciferné v procentech vyjádřeno. Čili těžko si představit, eh, že by východiskem krize bylo národní financování modernizace například také v zemědělství. A dále je třeba si uvědomit, že příjmy zemědělství, zemědělců nových zemích výrazně vzrostly po vstupu do EU, možná o 40%, ale přesto je třeba říci, že to příjmy jsou zhruba na úrovni jedné třetiny příjmu západních eh, farmářů. A ještě jedna věc. Nové země jsou často vnímány jako země, které se vezou a příš nemodernizují. Eh, myslím, že těžko si někdo tady uvědomuje, že aby třeba eh, Polsko mohlo se eh, vyrovnat eh, s podmínkami členství v Unii, měli jsme, museli jsme se vyrovnat s inflací ve výši 2000%. A samozřejmě to byly obrovské společné náklady. A skutečně je třeba eh, se do, dočasně smíří s tím, že někde ta efektivnost výroby bude jednoduše a prostě horší. Já jsem prostě eh, tady neokázal mnoho čísel, chtěl jsem jenom ukázat eh, určité argumenty, které by měly všechny přesvědčit o tom, že eh, zemědělská politika ještě musí mnoho let zůstat politikou společnou. Děkuji. Mulțumim mult domnului profesor Kovalski. Děkuji profesoru Kovalskému za prezentaci. Tím jsme ukončili druhý panel. tedy vystoupení zemědělských odborníků a akademické obce. Paní Klas má slovo, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, nám se dostalo velice zajímavého pohledu eh, z strany praktiků, ze strany vědců na zemědělství. Kolega Kuňa řekl, že Eh, je třeba produkovat to, co společnost potřebuje. No a samozřejmě, že zemědělství produkuje zdravé potraviny podle evropských předpisů, ale to není všechno. My produkujeme také krajinu. A to také musí společnost ocenit. To, je, to zní jednoduše, ale je to třeba prosadit. Proto si myslím, že eh, podle to, že se podle evropských předpisů eh, produkuje unikátní kvalita, to je skutečně eh, velice eh, důležitou charakteristikou. Musíme ovšem také vidět to, že na zemědělství má vliv třeba změna klimatu a zároveň tedy je třeba zemědělství zapojit do dosahování klimatických cílů. Třeba během slyšení nových komisařů v Evropském parlamentu environmentální výbor se paní komisařky Hedegard zeptal eh, a ona zdůraznila mnohokrát, že zemědělství musí přispět k ochraně klimatu. A poukázala na specificky dánské iniciativy a uvedla, že klimatické perspektivy musí systematicky být vnášeny do reformy zemědělské politiky. Paní komisařka také řekla, že chce ještě zelenější zemědělství. Já to cituji, já to říkám eh, velmi neutrálně, ale eh, my skutečně eh, musíme toto zapojit také do debaty a bylo by zajímavé jak by na toto odpověděli naši experti, kteří jsou zde dnes s námi. Začínáme už v tomto směru něco dělat. A myslím, že bychom se tomu měli více věnovat, více do hloubky a jak to vypadá v praxi. Je, je vůbec možné nějakým způsobem tady vypočítat bilanci CO2? já si ty otázky skutečně kladu a myslím, že to tam musíme nějakým způsobem zapracovat a kdyby o tom experti debatovali, byla bych za to velmi vděčná. Vă mulțumesc. Înainte să continuăm lista vorbitorilor, sunt Děkuji a budeme pokračovat se seznamem řečníků. Žádám všechny kolegy, kteří se chtějí vyjádřit, aby byli opravdu velmi struční, aby se drželi dvou minut, protože máme před sebou opravdu velmi dlouhý seznam. Paní McGuinness. Thank you. I hope, Já doufám, pane, pan, va, doufám, že Eh, to, co jste právě řekl, nebylo myšleno na mě osobně, ale pokusím se. Myslím si, že ve světle toho, co řekla komise, eh, co se týče úplného kolapsu zemědělství v roce 2008 a 2009, eh, ztráty zemědělství vlastně úplně vyrušily ty výnosy za posledních 14 let či výhody. A já si myslím, že to snad tady všem došlo, že to je velmi závažná situace, co se týče příjmu. Z toho vycházejí dva další body. Je samozřejmě pozdě, ale někdo v tomto výboru zejména by se s tím neměl, ne, bychom se neměli směřovat s tím, že ten zemědělský rozpočet je ohrožen a že se musíme smířit s tím, že bude snížen. To bychom neměli protože když si vyslechneme, jaká je realita toho příjmu, tak jak to řekla komise, měli bychom tlačit na navýšení toho rozpočtu a nevzdávejme tu rozpočtovou debatu tak brzo. A přeč, přestaňme se omlouvat za SZP, přestaňme uh, s, podléhat těm, kteří říkají, musíme přesvědčit veřejnost. Veřejnost podporuje zemědělství, podporuje zemědělství, zemědělce a uh, veřejnost tím, tím, jak nakupuje, se smířila nebo se jak si vyjadřuje určité stanovisko, že platí za některé věci daněmi. Je to přijeté a je to dané. Buďme, eh, buďme pevnější v našich stanoviscích a potom, co jsme si dnes vyslechli, musíme mít pevnější páteř v tom, jak budeme hájit eh, potravinářský a zemědělský průmysl. Já jsem včera hovořila o otázce veřejných statků a nemůžu přijmout to, že chceme, aby farmáři činili více za méně. A nemohu ani přijmout to, že nemůžeme vycházet z toho historického systému. Ano, musí být nějaká změna, ale komise nám musí říci, a také členské státy, co se stalo s produkcí v těch zemích, v těch zemích, kde máme historický systém u nás, například byla produkce zachována, takže nebuďme, eh, neopouštějme ten systém eh, nějak velmi rychle bez analýzy. A řeknu to velmi silně, už i kvůli tomu, že je tak pozdě. Uh, co se skrývá za tím názvem? Já jsem slyšela, že všichni mluví o tom, že změníme název. Já jsem velmi ráda, aby tam, chtěla bych, aby tam bylo zachováno to C, eh, tedy jaksi common, společná a někdo chtěl eh, přidat E eh, jako životní prostředí a R za venkovský rozvoj, ale prosím, nezapomínejme však, že to je zemědělská politika a skutečně skončím včera ve ve výboru pro eh, životní prostředí bylo řečeno, že by chtěli po eh, systém stejnějších plateb. Chceme využít, te, chceme, aby takovýto systém byl znovu šel do, zpátky do půdy, ale kdo z toho bude mít největší prospěch, osp, eh, je to obchod. Nicméně zůstajme silní, co se týče rozpočtu. Další kolega, prosím, pan Kalimovský. Děkuji, pane předsedo. Diskuse není jenom o budoucnosti zemědělské politiky, ale o budoucnosti celého zemědělského modelu v Evropě. A když hovoříme o budoucnosti, nesmíme zapomínat na strategii 2020, která bude mít dopad na eh, priority rozpočtu počínaje rokem 2014. A chci zde poukázat na některé nesrovnalosti, co se týče cílu této strategie a výsledků implementace tě, této strategie. Nejde jenom o změny priorit eh, v rozpočtu 2014-2020, ale cílem, to, to, cílem je zlepšit eh, eh, environmentální podmínky, ale pokud bude menší rozpočet, tak v roce 2020 bude muset být zemědělství eh, extenzivní nebo průmyslové a povede to k nezaměstnanosti eh, zemědělství. A cílem přitom bylo zajistit zaměstnanost. Pokud tedy eh, budeme, mít, vlastně nenaplňujeme cíle již předem toho té strategie, tedy zlepšit podmínky životního prostředí. Zdá se, že, že chceme změnit tento model dříve nebo později, ale je to eh, model, který zajišťuje sociální a kulturní statky, které jsou též produktem zemědělství a zemědělské politiky. Tři věci, již nemám mnoho času legitimitnost, legitimitnost zemědělské politiky, když hovoříme o ekvivalenci veřejných statků, je potřeba najít lepší zdůvodnění pro SZP a komunitární financování. Kdybychom opustili tento vzorec, tak by vlastně společná politika země skončila. A co se týče argumentace, s kterou nemohu souhlasit, to znamená, že úroveň eh, plate by měla být ve prospěch diferenciace. Náklady na produkci jsou srovnatelné v celé EU a základní pravidlo tržní, eh, které odpovídá konkurenci a podmínkám, takže my bychom měli toto základní pravidlo trhu použít i v SZP. Děkuji. Bude, budeme pokračovat. Pan Gar, paní Garcia. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Paní Ernst Garcia. Děkuji. Omlouvám se. Já jsem chtěla podpořit vše, co říkala paní McGuinness a chtěla bych jí poblahopřát k jejímu brilantnímu vystoupení. Ráda bych se také zamyslela nad eh, touto společnou zemědělskou politikou, kterou máme, která nám dává vysoce kvalitní výrobky na základě postupů, které respektují životní prostředí. Myslím si, že to žádná jiná země na světě uh, nevyrovnala, nebo tedy nepřekonala. Ale kladu si otázku, k čemu nám to je? K čemu nám to je, když politická strategie Evropské unie směřuje k ukončení této společné zemědělské politiky, která se tak osvědčila a přinesla tak dobré výsledky. Myslím si, že na jakémkoliv veřejném slyšení na téma SZP bychom měli žádat změnu politické strategie 27 členských států, aby rozhodli jednou provždy, jak rada, tak i komise, že vsadí na tento strategický sektor. Je strategický proto, že vždycky Produkce potravin pro určitou populaci musí být strategická. Kromě bezpečnosti potravin potřebujeme bezpečnost dodávek, potřebujeme rozumné ceny a také dodržování minimálních norem. Mezinárodní organizace práce musí se také dodržovat ekologické normy, které jsme si vytýčili, protože jsme velmi nároční sami k sobě a proto potřebujeme dostatečný rozpočet společenství na společnou zemědělskou politiku, která musí nadále existovat, alespoň v té podobě, v jaké existuje dnes. Děkuji. A teď eh, pan Děkuji, pane předsedo. Zazněla tady velice eh, důležitá věta, a sice, že společná zemědělská politika je lepší než její pověst. Já jsem rád, že tady máme mnoha, mnoha styčné body v našich eh, názorech, čili my jsme skutečně pro tuto zemědělskou politiku, dává nám eh, hodnotné potraviny, chceme chránit životní prostředí, chceme stabilizovat ceny a mít na to systém. Eh, možná jsme se zcela neshodli eh, na významu první a druhého pilíře a spolufinancování, ale já myslím, že to, co máme společné, to, co jsme si dneska, o tom jsme se dneska ujistili, že eh, a to řekla paní Megine správně, já, já myslím, že tady bychom neměli být zbytečně skromní. Máme úspěšnou společnou zemědělskou politiku. Naši zemědělci odvádějí velmi dobrou práci, velmi rozumnou práci a já myslím, že bychom měli mít odvahu říci, že pokud chceme tuto, tento standard eh, zachovat, chceme zachovat společnou zemědělskou politiku, potřebujeme na to přiměřené množství peněz. A také samozřejmě eh, se musíme zabývat otázkou byrokratické zátěže. Děkuji. Mulțumesc și dau cuvântul domnului Böge. Děkuji, pan Böge. Danke, Herr Vorsitzender. Ich hab... Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice eh, pozorně naslouchal, poněvadž jsem také mimo jiné stálým zpravodajem eh, rozpočtového výboru pro více leté financování. V této debatě jde samozřejmě zaprvé za, o to, abychom se dohodli na cílech, na obsahu a na nástrojích této politiky, eh, poněvadž eh, výsledky jsou důležitější než eh, nástroje. A to říkám v souvislosti s diskusí o cross compliance. Samozřejmě je tady eh, mnoho rozdílů v názorech, čili to ještě musíme nějak zpracovat, tak abychom měli většinovou pozici parlamentu. Ale eh, nicméně je tato debata dobrou reakcí na to, co jsme zde četli ehm, v dokladu, respektive v podkladu Evropské komise z listopadu. Chtěl bych ovšem připomenout toto. Debata, kterou nyní vedete, a také budoucí zemědělská politika eh, v souvislosti s kontinuitou a změnou a s realistickými vizi, aniž bychom eh, se zaměřovali na aktuální potřeby, tak jestliže takto chcete postupovat, pak musíte počítat s tím, že v roce 2012 půjdete do střetu s vlastními vládami. A pokud nebudeme mít dostatek prostředků ve finančních výhledech, tak eh, bude třeba mít odvahu říci eh, finančním výhledům ne eh, na plénu. To je třeba mít na paměti a já vám v tom rád budu pomáhat. Děkuji, pane Bege. A teď paní Kalněte. Eh, vispirms es gribētu uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem mērķiem. Já bych chtěla podtrhnout, že k nejdůležitějším cílům společné zemědělské politiky patří zachovat podíl, kterou dosud měla. A je třeba eh, skutečně intenzivně na tomto cíli pracovat a přesvědčit také další výbory o tom, že problémy s naší konkurenceschopností nesmíme řešit na úkor SZP. Naším společným cílem musí být spravedlivější SZP, protože v současné době máme příliš velkou mezeru mezi starými a novými členskými zeměmi, velkou nerovnost, což vede k deformaci konkurence a také máme různost životních úrovní a to nám skutečně musí vadit. No a druhý princip, o který bychom se měli opírat, je transparentnost, otevřenost kritéria by neměla být eh, prostě jakási libovolná, ale měla být přeskoumatelná a srozumitelná. Zemědělská politika prostě tomuto musí odpovídat. A chtěli bychom tohoto cíle dosáhnout nikoli bez diskuse o uh, o společenském užitku zemědělství. Prostě musí být přiměřená tomu, co zemědělci společnosti nabízejí. Také bychom měli být velmi opatrní v oblasti kofinancování. Podle možností bychom měli eh, udržet společenskou hodnotu této politiky. Děkuji a jako další má slovo pan Šekereský. tu tlumačí za spolnou politiku rolnou. Já plně souhlasím, že bychom neměli obhajovat či vysvětlovat eh, SZP. Jsou to peníze, které byly dobře vynaloženy, chytře vynaloženy ve prospěch všech spotřebitelů, nejenom ve prospěch zemědělců proč jsou příjmy zemědělců nižší a k čemu dochází na finančních trzích, kolik peněz jsme vynaložili na záchranu bank. Kdo zaplatí to? Já si myslím, že už jsme na to úplně zapomněli. A hovoříme opakovaně o tom, že se pokusíme vytvořit nový model, ale to neznamená, že bychom měli změnit úplně všechno co jsme dosud měli. Eh, SZP má velmi dobré aspekty, které by měly být zachovány a úspěšně dále používány. Nezapomínejme, jaké jsou důsledky dobrého fungování SZP. Máme společný trh, ale říkáme zároveň, že nejsme konkurence schopni na světových trzích? Jaká jsou je pravidla eh, eh, konkurence? konkurence. Tady jsou určité standardy, určité normy, které plníme a ke konkurenci dochází potom jenom za určitým, nebo k soutěži za určitých podmínek. Zemědělství má v specifické charakteristiky, 50, velká část závisí na uh, počasí a když je přebytek, musíme zasahovat, musíme provádět intervence, jinak dojde ke zkreslení trhu, vychýlení trhu. A další aspekt, společná zemědělská politika neznamená, že všechny nástroje by měly být stejné. Nezapomínejme na regionální rozdíly. A Hovoříme-li o produktech, které jsou výstupy zemědělství, to neznamená, že by měla SZP hradit všechno. Neměli bychom platit za ty aspekty, které vycházejí i z jiných politik. Děkuji. Donna Dodds. Thank you, uh, Paní Doc, děkuji pane předsedo. Já jsem si velmi ráda dnes ve výboru vyslechla hlasy zemědělců a zástupců venkova a chci eh, také osobně přivítat eh, zástupce Združení eh, farmářů ze Severního Irska. Já si myslím, že je důležité, že nejenom, že si je vyslechneme, ale tedy zde v tomto parlamentu, ale také v našich zemích. Vyslechla jsem si pečlivě uh, Eh, dnešní diskusi a myslím si, že tady vyvstalo několik věcí. Slyšeli jsme zástupce farmářů, kteří eh, volají po silné SZP a měli bychom se věnovat jak na půdě parlamentu a také společně s komisí eh, práci na tomto, abychom vybudovali takovou SZP, po roce 2013, která bude užitečná. Bylo zde také jasně řečeno, že je nutné zajistit dostatečný rozpočet a souhlasím s paní McGuinness, že bychom neměli v této fázi přijmout to, že to bude nižší rozpočet a měli bychom požadovat, co nejvíce můžeme. Bylo také řečeno, že jsou tady prvky eh, SZP, které jsou vlastně přidány navíc a tedy tudíž by měly být i jiné rozpočtové kapitoly, které by za za to nesli odpovědnost. Je potřeba zachovat silný systém přímých plateb. To bylo velmi jasné. Nejenom, že to chtějí eh, zemědělci, ale že to skutečně potřebují kvůli tomu, v, jakých jsou, v jaké jsou situaci. Je potřeba také <clears throat> zajistit lepší výzkum a vývoj, vývoj Eh, zabránit byrokracii, chceme, aby byly efektivnější a produkovali veřejné statky, musíme jim k tomu nabídnout eh, příslušné nástroje a i to bude požadovat další zdroje finanční ze společenství. Společnost SZP musí obsahovat i řídící nástroje trhu. Bylo jasné, i bylo dnes zmíněno, jak ceny prudce vzrostly a zase klesly, jak to poškodilo příjmy farmářů. A velmi stručně, pane předsedo, zabezpečení potro, <clears throat> potravin by mělo být silným prvkem této politiky. Děkuji, pan Dofman má slovo. Tak je, eh, posiceda. Děkuji, pane předsedo. Eh, bylo to velmi zajímavé odpoledne a já srdečně děkuji všem diskutujícím. Myslím, že hodně diskutovanou otázkou byla otázka rozdělování eh, v rámci potravinářského řetězce, tedy výrobce, řetězce výroby potravin. Eh, prostě zemědělci dostávají příliš málo, to není v pořádku. Já myslím, že je třeba o tom eh, hodně hovořit. Myslím, že Eh, je třeba o tom hovořit také se spotřebiteli a je třeba, abychom měli v této otázce na své straně. Pan Kuňa správně řekl, že je nezbytná koherentnost agrární politiky. Koherentnost jak vůči spotřebitelům, tak vůči sedlákům. Eh, poněvadž eh, v posledních letech došlo ke snížení cen a finančním kompenzacím No a teď eh, je třeba eh, toto financování dát do pořádku, jinak budeme nevěrohodní a eh, bohužel by se to mohlo stát také nyní trvalou charakteristikou zemědělství. Já si myslím, že ještě je třeba uvažovat o tom, jak by bylo možno zjednodušit zemědělskou politiku. A já nyní mám na paměti zejména malé podniky, kde ta administrativní zátěž je jednoduše a prostě příliš velká vzhledem eh, k tomu, jaký je její efekt. Já myslím, že musíme tedy debatovat o tom, jak to jednoduše a prostě zjednodušit. Niko Esko, a te la parola. A slovo má místo předseda Nikolesku. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve se připojuji ke kolegům, kteří říkají, že bychom neměli přistoupit na to, že snížení rozpočtu je nevyhnutelné. Máme rozhodovací pravomoc, spolurozhodování a musíme toho využít. Dále potřebujeme legitimitu, zvýšenou legitimitu nové politiky, nové společné zemědělské politiky a potřebujeme, aby naši občané uznávali. Je to politika, která si zaslouží co největší konsensus a musí být eh, přijata jednak ze strany společnosti, celé společnosti a jednak také ze strany všech členských států. Právě proto musí být vybrána objektivní kritéria, a to jak na východě, tak i na západě Evropy. Společná zemědělská politika musí sloužit evropskému sociálnímu modelu. A já se domnívám, že požadavky nových členských států, států jsou stejně legitimní a měli bychom na všechna tato očekávání reagovat. Nechci otevírat novou debatu, ale připojuji se k myšlence, která zde byla vyjádřena ohledně určitého vztahu mezi výší, nebo tedy životní úrovní a výší přímých pladeb. To podle mě není automatické. Měli bychom vzít v úvahu to, že naši zemědělci jsou eh, na trhu v situaci konkurence a Někdy je to obtížná situace. Než eh, přineseme konkrétní opatření, měli bychom si jasně stanovit své cíle. A prvé poté budeme moci zjistit, jaké prostředky k tomu použijeme. Děkuji. Na závěr dostane slovo zpravodil, ale předtím ještě pan Danelis. Jedna minuta. Οργάνωση αυτής της τόσο Děkuji, blahopřeji k uspořádání tohoto slyšení, které bylo tak přínosné. Děkuji také všem eh, kteří vystoupili za jejich návrhy a prezentace. Chci se vyjádřit k jedné otázce. Ohledně sdělení Evropské unie ohledně klimatických změn budou jižní státy více ovlivněny klimatickou změnou. Kromě toho, to bude vypadat jinak v těchto státech Jižní Evropy, protože kromě většího dopadu klimatických změn v této oblasti zde bude také dopad na zemědělství i na jiné aktivity, jako například eh, zimní turistika, lesnictví a tak dále. Proto to vše bude mít eh, negativní dopad na venkovské oblasti těchto regionů, to znamená regionu v jižní části Evropy. A proto mnoho jižních regionů bude muset řešit závažnější dopady klimatických změn. Mě by zajímalo, jak to Evropská unie nebo tedy Evropská komise zohlední v okamžiku, kdy bude připravovat různé směrnice v oblasti ochrany životního prostředí. Jak vezme v úvahu tyto rozdíly, jakým způsobem zaručí, že tyto regiony budou moci i nadále přinášet toto společné dobro. Také nás nepokojuje jedna další věc. A sice, že Evropská komise to možná nebere vůbec v úvahu. Omlouvám se, Giovanni Lavia, který má důležitou roli také v rozpočtovém výboru pro společnou zemědělskou politiku. Giovanni, prosím tě, máš slovo. Děkuji, děkuji všem řečníkům a všem těm, kteří se vyjádřili v debatě, protože si myslím, že mě, George Lejenovi i ostatním poskytli užitečné informace k tomu, abychom mohli obohatit svou zprávu pro rozpočtový výbor a pro výbor zemědělský. Mám pocit, že ze všech těch vystoupení vyplynula důležitá role, kterou společná zemědělská politika má a musí se hrát v celé řadě nových oblastí. A myslím si, že když se podíváme na tyto nové cíle společné zemědělské politiky, tak eh, z debaty jasně vyplývá, že musíme zachovat společnou zemědělskou politiku, že ji musíme na evropské úrovni zachovat. A musíme zabránit všem pokusům o renacionalizaci nebo o spolufinancování, o kterých se zde někdo zmínil. Je jasné, že z debaty vyplynulo i to, co jasně ukazuje na potřebu společné zemědělské politiky, která musí mít adekvátní financování z komunitárního rozpočtu. To znamená zachovat rozpočet, který bude alespoň rovný současnému rozpočtu, to je cíl, který si parlament musí rozhodně vyčí, vytýčit. A když říkal Reimer Mege, že možná bychom měli začít řešit nový víceletý rámec, měli bychom to udělat i v rozporu s tím, co chtějí jiné evropské instituce. Po schválení Lisabonské smlouvy máme novou roli. Evropský parlament má klíčovou roli v rozpočtových politikách. A právě z toho důvodu doufám, že rozpočtová rozpočtový výbor u příležitosti stanoviska ke zprávě z vlastní iniciativy kolegy Lajona o budoucnosti SZP zdůrazní potřebu velké finanční podpory nové společné zemědělské politice, která této politice umožní čelit novým výzvám, jimž čelit musí. Děkuji, Giovanni, a nyní zatleskáme Giovannimu, ano. A teď má slovo George Lyon, aby přednesl závěrečné připomínky, ale prosím, potom musíme ještě přijmout rozhodnutí, takže neutíkejte potom. Okay, uh, thank you. Děkuji, pane předsedo, budu stručný, už je pozdě. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegům za všechny jejich příspěvky, celou řadu věcí to pro mne vyjasnilo, co se týče té zprávy a co se týče eh, zaměření. Já bych chtěl jednou mi někdo řekl, že když chci eh, eh, vydělat eh, nějakou, vydělat velké peníze, tak bych měl začít s velkým objemem peněz a věnovat se zemědělství. Takže to bychom měli mít na paměti, co se týče toho rozpočtu. Myslím si, že bylo velmi zajímavé to, co jsme si vyslechli v druhé části této debaty. Za prvé potřebujeme zemědělce, o tom je celá ta debata. Za druhé, pokud by nebyla zemědělství, nebudou veřejné statky, potřebujeme aktivní zemědělce, pokud chceme tyto veřejné statky, to je eh, skutečně zásadní a musíme si to v této diskusi pamatovat. Rovnost, spravedlnost musí být v jádru té reformy a tu musíme skutečně hledat a řešit jako výbor. A to, co řekla kolegyně McGuinness, prosím, skutečně nevzdávejme se té eh, debaty o rozpočtu již na samém začátku. Buďme pevní a jak to říkal jak to bylo zde řečeno, až se bude, volat, až se bude eh, hlasovat o novém rozpočtu. Pokud ten rozpočet odmítneme, tak k němu nedojde. Takže eh, těším se na pokračování této diskuse. Děkuji.